Kolegy, per favore, prendete posto, non possiamo aspettare. Kolegyně, kolegové, usaďte se, prosím. Publiko minister... Nyní zahajuji zasedání, když ještě nedorazili všichni. Pan Serž Pramec, hlavní žalobce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, byl přesný a my pro dnešní odpoledne máme nabitý program, proto vás prosím, abyste zaujali svá místa a začneme dnešní zasedání. Začneme alespoň s těmi, kteří jsou přítomni. Mám obzvláštní radost, že mohu přivítat pana Serže Bramerce, hlavního žalobce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Pane doktore Bramerci, váše návštěva potvrzuje zájem náš Evropského parlamentu, parlamentu eh, výboru pro zahraniční věci o vývoj na Balkáně. Velký zájem máme obzvláště o pokrok, ke kterému v této oblasti došlo, hlavně v souvislosti se spoluprací Mezinárodního trestního tribunálu se Srbskem, Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou. Rád bych jménem všech kolegů ještě jednou zdůraznil, že Mezinárodní trestní tribunál podporujeme vší silou, protože bez práva a bez soudu není možné smířit všechny možné národy, etnické menšiny, které prodělaly tuto krvavou válku v této oblasti. Eh, předpokladem pro všechnu další činnost je smíření. Bez nutného smíření není možné odstartovat vstupní proces. Jsme společenstvích různých, různého druhu, různých národů, ale jsme také společností založenou na hodnotách a proto musíme spočívat na těchto základech. Spolupráce s trestním tribunálem je samozřejmě základním požadavkem a tento požadavek musíme plnit. Spolupráce je předpokladem pro další rozvoj v těchto zemích a pro spolupráci těchto zemí a Evropské unie. Neustále se opakuje, že 3. prosince 2009 se parlament k otázkám vyjádřil. Vy jste 3. prosince předložil Radě bezpečnosti Spojených národů svou, svou zprávu týkající se spolupráce vašeho úřadu a těchto tří zemí. Ve vaší zprávě konstatujete, že došlo ke zlepšení situace v Srbsku, spolupráce probíhala velmi dobře a zatčení Radovana Karadžiče mezinárodní společenství uvítala jako velmi důležitý okamžik probíhající spolupráce, ale eh, volní jsou ještě dva zločinci Koran Adžič a Vladko Mladič. Zadržení těchto dvou osob je pro Srbsko absolutní prioritou. Máme k dispozici výpovědi svědků, a zástupců srbské vlády. My jsme velmi ocenili, že se srbská vláda zasazuje o pokrok v této věci. Vůči Chorvatsku jste postupovali velmi ostře. Spolupráce v této oblasti, v této zemi nenaplňuje očekávání, jak se zdá. Musíme ale rovněž brát na vědomí, že vývoj má přeci jen pozitivní dopady. V zemi se pohnula spousta věcí, aktivně se zapojila i vláda a zpráva jako celek má pozitivní dopad. Hovořím tedy o té zprávě, kterou jste představil u OSN. Co se týče Bosny a Hercegoviny, situace je tam, zdá se, také neuspokojivá. velmi vysoká. Jsou tam rizika, kterým jsou vystaveni svědkové v této zemi, pokud spolupracovali s justicí. K tomu se navíc přidává povinnost, že musíme zaručit, aby země zúčastněné měly možnost postavit válečné zločince sami před soud. Tady ta možnost se zdůrazňovala i ve zprávě paní Nejcové. Evropský parlament tuto strategii plně podporuje a rovněž zdůrazňuje, že je důležité, aby trestní tribunát, tribunál mohl ukončit svůj mandát s tím, že obviní válečné zločince. Tím tedy končím a uděluji slovo panu doktoru Serži Bramerci, hlavnímu žalobci Mezinárodního trestního tribunálu. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za pozvání k vašemu zasedání. Stručně vám vylíčím, jak si vedeme v současné fázi ale vím, že jsem tady především proto, abych reagoval na otázky. Já znovu musím na začátku zdůraznit eh, důležitost podpory mezinárodního společenství a to zejména institucí Evropské unie. Jak víte, pravidelně hovoříme s komisí i s radou a <clears throat> já jsem potěšen, že mohu také dnes hovořit se zástupci Evropského parlamentu. Jménem eh, tribunálu Děkuji také za přijetí březnové eh, rezoluce, která vyslala velmi silný signál podpory tribunálu během eh, té eh, poslední fáze jeho existence. Jsme vděční za podporu. Byli jsme vděční za podporu v minulosti, ale budeme tuto podporu potřebovat i do budoucnosti, protože myslím si, že cíl náš je společný a to je dosažení eh, spravedlnosti pro oběti, které byly postiženy v, v válkou v bývalé Jugoslávii a společně bychom měli eh, pomoci soudcům v zemích bývalé Jugoslávie, aby tito soudci, jakmile skončí Mezinárodní tribunál, aby tito soudci byli schopni pokračovat v těch kauzách, které, eh, nebo aby ty kauzy, které jsou iniciovány již v těchto zemích. Ten tribunál vznikl před 16 lety, a před mé, pro mé předchůdce bylo obtížné řešit kauzy. Byly tu logistické a organizační problémy a klíčovým problémem bylo zatýkání těch pachatelů, kteří byli na útěku a politické režimy eh, nepřijímali tu pravomoc tribunálu a nebyli ochotny na pomoci. Eh, od té doby došlo k význačnému pokroku od té doby a dnes naši političtí partneři v těchto zemích jsou úplně jiného eh, ražení a již tedy na ostatních bude eh, zhodnotit eh, mm, úspěchy našeho tribunálu. Dá se jistě mnohé kritizovat, avšak tribunál hrál a hraje nadále důležitou úlohu v zajišťování spravedlnosti a hraje důležitou úlohu při podpoře zajištění mezinárodní spravedlnosti společně s dalšími institucemi, které se jaksi následují příkladu. Od eh, vzniku bylo obžalováno 161 osob, eh, řízení bylo ukončeno v souvislosti se 121, to znamená 86 kaus a dnes máme posledních několika k věcí, které běží, 25 obviněných, již nemáme žádné věci, které by čekaly a máme několik uprch, tedy uprchlých pachatelů, které eh, jež, kteří již eh, tedy pobyt je neznámý, ale zejména ty dva eh, uprchlí pachatele je prioritou pro náš úřad. Je to důležité nejenom pro oběti v regionu a ne, není to a je to nejenom důležité pro náš eh, tribunál, protože tím bychom měli skutečně dokončit mandát, pokud je zatkneme. Ale je to také velmi důležité z hlediska eh, důvěryhodnosti před mezinárodním společenstvím, protože eh, ty trestné činy spáchané generálem Mladičem a dalšími eh, je potřeba, potřeba eh, řádně potrestat a potřebujeme tedy pomoc. Máme tedy deset ještě věcí v běhu, což je pro nás největší jaksísi nápad těch věcí v tom tribunálu eh, paralelní a zároveň se snažíme zkompletovat strategii. v roce 2004 bylo rozhodnuto, že nebudou podávány další žaloby a že je potřeba bylo třeba do roku 2008 dokončit všechny první, prvoinstanční věci a v, do, dále potom odvolání eh, v nějaké té odvolací věci v nějaké krátké době, takže <clears throat> i od té doby, i když do, došlo k začení dalších pachatelů, tak to bylo přidáno k tomuto programu pracovními. Eh, eh, prvoinstanční řízení eh, skončí v roce 2011, možná jeden či dva, až v roce 12, to je případ Karadžiče, a potom odvalací řízení se očekávají do roku 2013, možná jeden či dva případy do roku 2014. To je náš plán. Od letošního léta začneme také zmenšovat náš naš objem eh, budeme mít i menší rozpočet v následných eh, letech a eh, úřad žalobce v roce 2010 a 2011 sníží o 60 počet svých zaměstnanců. Jedna věc, kterou asi pravděpodobně zmíníme v diskusi, je eh, snaha udržet si zaměstnance, protože máme eh, ty kauzy v běhu, ale na druhé straně všem říkáme, byl toto léto, příští léto budete končit a kolegové tudíž žádají, eh, se ucházejí o pracovní místa u OSN a u jiných institucí, protože mají zkušenost v mezinárodním trestním právu, jsou skutečně ti, kteří pracují, jsou ty nejskutečně nejzkušenější v této oblasti, ti, kteří pracují u našeho soudu. Čili zmen, zmenšil, zmínil jsem zmenšování, zmínil jsem také obavu z toho, že přijdeme o ty důležité lidi a důležitá bude v této poslední fázi pokračující spolupráce. Vždy zmiňuji, že hlavní uh, rozdíl eh, mezi žalobcem vnitř, ve vnitrostátním právu a tím mezinárodním žalobcem je v tom, že váš úspěch či selhání závisejí na mezinárodní spolupráci a na podpoře mezinárodní, kterou dostanete. Eh, dnes je tato podpora nadále potřebná, zejména při eh, nalezení těch uprchlých pachatelů a také proti, eh, při nalezení opatření proti těm, kteří chrání ty, ty uprchlé pachatele. A stále reagujeme, stále se řešíme přístupky do archivu a k dokumentům a stále potřebujeme mezinárodní podporu. V tom tedy potřebujeme mezinárodní podporu a potřebujeme mezinárodní podporu i v oblasti ochrany svědků. Na začátku existence tribunály byly hlavním problémem zatčení. Za posledních pět let se tato situace naštěstí změnila, protože se změnil postoj vlád v tom eh, předmětném eh, regionu a je jasné, že tato změna je díky změně vlád v těchto regionech, ale také díky eh, tlaku mezinárodní eh, komunity LSN, EU, NATO, eh, tlaku či motivaci ze strany těchto mezinárodních organizací, což vedlo k zatčení těch osob. V roce 2000 proběhla donátorská konference, kde byla jasná finanční podpora i v souvislosti s začiněním Miloševiče a bylo tomu tak i za posledních několik let, kdy různé instituce, včetně EU, eh, přijali, navázali tu plnou spolupráci eh, eh, na proces rozšiřování EU když jsem hovořil se svými předchůdci, tak se ukázalo, že ta podmínka rozšiřování byla velmi důležitá a za, těch, za ty dva roky v úřadu je naprosto jasné, že podpora evropských institucí ve, ve vztahu k podmínce rozšiřování a přijetí či vstupu, to, že hraje velikou úlohu při zajišťování těch pachatelů a nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité to je. Uh, v současné době pracujeme s vládami eh, těchto eh, států Sr, eh, Srbském, Chorvatském a Bosnou. Nic nového se nestalo od naší poslední zprávy Radě bezpečnosti v prosinci. Ta linie, kterou jsme zaujali se Srbskem, je v tom smyslu, že jsme byli uspokojeni s, těmi, s tím úsilím, které bylo vyvinuto, aby spolupráce mohla běžet. Ta spolupráce je každodenním chlebem. Máme výměnu na téměř komunikaci na každodenní bázi a v té zprávě se také uvádím, že došlo k pokroku při hledání těch uprchlých pachatelů ale že stále ti dva, kteří jsou na útěku, musí být začeni. My eh, sledujeme operační aktivity, které provádějí srbské úřady a doufáme, že eh, do následující zprávy dojde k nějakému pozitivnímu vývoji. Ke Chorvatsku. Nebudu hovořit nějak detailně, eh, Znovu říkám, ty detaily patří do soudní síně a Eh, něco ale bylo zmíněno veřejně. My si vyžadujeme celou řadu dokumentů ve, eh, v souvislosti s operacemi válečními. Hovoříme s eh, úřady v Záhřebu. Chceme jasné, souhrné a důvěryhodné šetření v těchto dokumentů a nezísk- nedostáváme odpověď, kterou bychom chtěli, stále na ní čekáme Eh, vítáme, že eh, premiérka Kosor vytvořila eh, vytvořila pracovní skupinu na tyto práci s těmito dokumenty a doufáme, že pozitivní výsledky tato pracovní skupina, která vznikla, přinese. To je tolik Chorvatsko a Bosna. Spolupráce každodenní, tady nejsou žádné problémy, které bychom měli zmiňovat. Na žádosti dostáváme odpovědi. Problémy v Bosně jsou spíše strukturální povahu kdy eh, my jako soudní orgán nesmíme vstupovat do politické arény, ale pokud jste sledovali pozastavení a znovu obnovení eh, mandátu mezinárodních soudců a eh, prokurátorů v Bosně a nakonec bylo tedy že řádně rozhodnuto, že to prodloužení mandátu bylo provedeno, ale mezi tím celá řada těch soudců již odjela, což bylo tedy chybné, ale doufám, jsme rádi, že nakonec se bylo tedy rozhodnuto ve prospěch toho mandátu. Myslíme si, že mezinárodní přítomnost je stále nutná a kdyby nebyly ty mandáty obnoveny, vedlo by to k celé řadě eh, problémů, protože některé věci by musely být zahájeny znovu, protože ty soudci, kteří ty věci soudili, um, by museli odjet. Takže sou, sou, eh, soudci potřebují podporu mezinárodní komunity eh, a, a Evropské unie. Vlastně. Každodenně eh, Každodenně spolupracujeme s úřady Mm, prokurátorů nebo žalobců v regionu. Vidíme také, že tam se změnil přístup před deseti eh, lety, ta spolupráce mezi uh, těmi místními soudci, tím mezinárodním tribunálem byla vertiko, vertikální, kdy z Hágu vycházely požadavky a dožádání a příkazy, řekněme, a dnes je to skutečně dvoustranný proces, kdy dostáváme my i požadavky od kolegů z regionu eh, a my stejné požadavky obdobné posíláme do těch regionů eh, eh, ty soudy v Bělehradě, v Záhřebu i v Sarajevu fungují docela dobře a s těmi kolegy spolupracujeme po té, co po roce 2044 pardon, bylo rozhodnuto, že bude ta věc po, postupně uzavřena a osm věcí, kde již byl vydán, eh, vydán, byla dán, podána žaloba, těchto osm věcí bylo předáno těm jednotlivým úřadům v těch státech a již ty věci končí. A my jsme předali vyšetřovací materiál, který byl v Hágu v našem úřadu a předáváme tyto eh, složky do regionu, protože tady je 40 tři podezřelých, které nemůžeme nadále stíhat my, ale doufáme a věříme celkem eh, s jistotou, že budou stíháni v regionu. Na základě partnerství na, na té operační úrovni s eh, žalobci v regionu jsme dosáhli jednoho úspěchu. Od loňského léta jsme do našeho týmu integrovali státního zástupce z Bělehradu, ze Záhřebu a ze Sarajeva a tito žalobci z těchto, z těchto zemí eh, s námi spolupracují a pomáhají v obou směrech. Když my posíláme žádost do eh, jejich zemí a nebo když od nich přijde žádost o pomoc. Pokud tento tento projekt mohl být realizován děkuji, dě, díky Evropské komisi, evropským institucím, které to financují. Evropská komise financuje i projekty pro deset mladých eh, žalobců, kteří jsou v našem týmu ze zemí bývalé Jugoslávie. A až skončíme za několik let, tito kolegové budou mít na, eh, ještě 10-20 let práce při E, e, šetření a stíhání válečných trestných e, činů a genocidy, trestného činu genocidu, genocidy a bude to záviset na tom, jak se nám podaří zorganizovat ten přechod od našeho tribunálu na ty místní úřadu. Úřady tito mladí styční žalobci, kteří působí jako styčné osoby, mají pro nás velmi silný praktický přínos, ale také symbolický význam, protože se ukazuje, že všichni eh, pracujeme na stejné, eh, stejné úrovni, stejným způsobem a máme ten společný eh, cíl odstíhat pachatele válečných trestných činů. Ta situace není úplně ideální. Jeden ze z, jeden důkaz je v tom, že ta spolupráce je pořád v něčem obtížná, protože nemáme právní základ. Například není zde právní základ pro vydávání osob mezi těmito státy a e, není zde možné předat si jednu věc do druhé země v v tom regionu, nemají na to právní základ. Je to překvapující, protože to historicky byla jedna země, kde byl jeden právní systém a dali se ty, ty stíhaní předávat. Ale dnes je tu právní překážka, která, že tedy není právní základ a myslíme si, že evropské instituce by mohly podpořit ty, kteří usilují v těchto zemích o změnu, příslušnou změnu legislativy. Tímto skončím jako obecní, byl to můj obecní úvod. Máme tady tři pilíře. Snaha za prvé finalizovat, do, dokončit všechny běžící eh, věci, deset jich běží, 25 obviněný, eh, všichni vnímají hlavně ten proces Karadžičem, ale jsou tady, je tady deset dalších, nebo devět dalších důležitých věcí. Je důležité, abychom měli zdroje a rozpočet pro tyto věci. Eh, Ty, velmi důležité je zadržení těch uprchlíků a tady potřebujeme vaší podporu a třetí oblast posílení s, e, e, soudní složky v, těchto, v tomto regionu. To je naše priorita, jakož i vaše. Děkuji a dávám prostor na otázky. Thank you. <clears throat> Eh, Děkuji vám, pane doktore. Nyní musíme poněkud omezit řečnickou dobu, protože v 16 hodin končíme tady s tím zasedání. Pan posled má slovo. Pane Bramrci, já bych vám nejraději řekl, že absolutně podporuji soudy a soudnictví. Ale chci položit několik kritických otázek. První se týká vaší role. Vy jste žalobce Mezinárodního trestního tribunálu, ale v celé diskuze máme státní zástupce, obhájce, soudce. A já se ptám, neexistuje zde nebezpečí, že my jako Evropský parlament budeme vtaženi jako politický nástroj do celého procesu? To je otázka číslo jedna. A otázka číslo dvě se týká uh, nedostatku spolupráce s Chorvatskem. Myslím, že zde musíte formulovat naprosto opatrně. Vaše předchůdkyně v tomto výrobu řekla, že naprosto přesně ví, kde je generál Kotovina. Řekla, že je v Bosně a v Hercegovině v jednom klášteře, potom řekla, že je ve Vatikánu a potom se ukázalo, že je ve Španělsku. A když jsme ji prosili, aby se za ta slova omluvila, tak řekla, že byla uvedena v omyl eh, tajnými službami. A já bych se rád zeptal, odkud víte, že ty dokumenty, které vám nemáte k dispozici, což kritizujete, že ty dokumenty opravdu existují. Víte to nebo to nevíte? A třetí, poslední otázka se váže k těm dohodám o vydávání a o tom, že neexistují. Uh, Eh, musíme říci, že Jugoslávie byla zemí s komunistickou diktaturou, byla tam válka, bylo tam vyhánění a já se ptám, divíme se, že neexistují dohody o vydání? Já myslím, že ne. Myslím, že s těmi materiály musíme zacházet velmi citlivě. Děkuji, pane poslte. A slovo dostává paní de Kaiser na tři minuty monsieur le président. Merci, monsieur Bramers. Vous savez que... Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Bramerci. My jsme byli vždycky pro váš boj za spravedlnost a lidská práva. A co se týče spolupráce tribunálu s Chorvatskem, tak jak to zmínil pan Posol, Chorvatsko vzhledem k opakovaným žádostem o dokumentaci z doby války za nezávislost až do roku 1995 při, vytvořil pracovní skupinu, která umožňuje spojení třetích stran. A v tomto smyslu bych se chtěla zeptat, zda si myslíte, že práce Eh, zmíněného výboru je politické povahy nebo expertní. A pak eh, zda tedy mají být přizývány třetí strany. Máte na to nějaký názor, nějaké stanovisko? Děkuji. Děkuji, paní de Kaiser. A slovo dostává paní Nates. Ona byla spravodajkou k Hákskému tribunálu v minulém funkčním období. Máte tři minuty, prosím. Pane předsedo, vážený pane Brameci, dámy a pánové, děkuji za zmínku mé zprávy, která byla parlamentem schválena v říjnu. Byla jsem velmi ráda, že jsem na ní mohla pracovat. A jak řekli už moji předřečníci, eh, do značné míry se v tom odráží to, co zpráva podporuje a není vždycky snadné se vyhnout rozdílnosti v názorech. Domnívám se, pane žalobce, že váš názor je v příznivém kontrastu s názory vašich předchůdců, ale zajímavé je že, a důležité je, že nebude beztrestnost. Taková eh, situace by byla naprosto nepřijatelná bez ohledu na to, o eh, jaké jde vyznání nebo etnikum, vzhledem k tomu, že jsou tyto osoby stíhány za velmi závažné trestné činy. Když jsem si připravovala svoji zprávu, tak tam byl odkaz, že v Srbské republice eh, došlo k útěkům a nikdo na ně nereagoval. Byly přehlíženy. Nebylo to až tak, jako kdybychom otevřeli eh, brány věznic, ale rozhodně to bylo v důsledku některých srovnalostí v Ostraze. Neříkám, že se tak dělo vždycky, ale několikrát se to opakovalo a když říkáte, že spolupráce s Bosnou a Hercegovinou se zlepšila, můžete nám k tomu říci víc? Děkuji paní Nejc a slovo má pan Svoboda předseda naší pracovní skupiny k západnímu balkónu. Na tři minuty, prosím. Mám dvě záležitosti. Co se týče vydávání, s vámi plně souhlasím. Měli byste vyvíjet větší tlak na vlády, aby opět vyvíjeli tlak na vlády v tom regionu, protože probíhala tam víceméně občanská válka a není přijatelné, aby se někdo eh, vydal z Chorvatska eh, do Bosny a Hercegoviny a pak se řeklo, že prostě nemůže být vydán. V tomto smyslu je nesmírně důležité vyvíjet tento tlak na další země. Zatím jste neměli příležitost, ale eh, neměli jste, neměl jste možnost odpovědět, kolegyně Kaiser, ale jste eh, politickou osobností a polit, politikové také říkají, že to, co říkáte vy, je vždycky relevantní v tom, zda se to odrazí nakonec v Evropské unii. Myslím si, že pokud si nějaký stát vytvoří eh, nějakou pracovní skupinu, expertní skupinu, tak eh, má smysl, aby taková skupina skutečně hodnotila konkrétní situaci a kroky dané země. Řekl jste, že jste studoval práva, ale že nejste práv... já sám nejsem právník a e, vy jste uvedl, že tam nebyly, že by jste si přál výsledky a také jste uvedl, že je potřeba i nadále udržovat úsilí. A jde o to, zda se úsilí má udržet anebo navýšit. Tady se musíme vrátit ke slovům pana Poselta. Myslíte, že Chorvatsko nedělá, co dělat má, nespolupracuje plně a v tom smyslu musí zvýšit svoji intenzitu spolupráce, anebo stačí jenom udržet úsilí na stejné úrovni. Já si myslím, že tady je poměrně velký politický rozdíl pro tu zemi. Eh, zda to úsilí má zůstat stejné a nebo eh, a je potřeba je jenom udržet, a nebo to spolupráce ještě není úplná, je potřeba ji zintenzivnit. Zintenzivnit to úsilí, což by de facto znamenalo, že Chorvatsko ví, kde jsou dokumenty, ale nesnaží se je hledat. A myslím si, že takový verdikt by byl velmi tvrdý, ale možná pravdivý. Eh, Děkuji panu Svobodovi. A nyní bych rád udělil slovo panu doktorovi, ehm, kdybyste mohl v šesti minutách odpovědět na položené otázky. Prosím. Já začnu těmi posledními otázky, kami nebo komentáři. Položili jste tu otázku, jestli práce, kterou vykonáváme, není příliš politická. Hovořil jste o tom, že jsem hovořil jménem tribunálu v souvislosti s usnesením eh, a o tom, že to není v zájmu celého tribunálu. Já vždy kladu důraz na to, že někdy se jedná o naprostou změnu. Stejně jak je, jako je tomu na národních úrovních. Já sebe sám pokládám za velmi technického odborníka, který se pokouší pokud možno eh, sepsat vždy co nejtechničtější zprávu o, tech, o politi- pozitivních a negativních elementech. Vždy se pokouším najít určitou politickou rovnováhu, takže myslím, že se zde nacházím na svém vlastním území a že se mi to daří. Pravidelně mi také novináři kladou otázku, jestli si myslím, jestli je čas pro Srbsko, Chorvatsko nebo Bosnu Hercegovinu, aby vstoupili do Evropské unie nebo ne. Já za sebe bych tuto odpověď nikdy nedal, protože mým úkolem je co nejobjektivněji vypracovat zprávu popsat dobré a méně dobré prvky a vaší politickou odpovědností je eh, vyvodit z té zprávy důsledky. Hovořili jste o mé předchůdkyni, a samozřejmě k tomu v této oblasti neočekáváte žádný komentář. Ale je nutno říci, že spolupracujeme s, se spravodajskými službami. Osoby, které hledáme, nejsou obvyklými zločinci mají často velmi vysoké politické kontakty a co se týče generála Mladiče například, mají také velmi e, intenzivní kontakty se spravodajskými službami, ale z mé strany v žádném případě neuslyšíte vyjádření typu Mladič je tam, Hadžič je tam nebo tady. Nikdy jsem nic takového neřekl. To, co jsem vždy říkal v této souvislosti, je, že na základě dokumentů, které nám e, předkládají Srbové, nemáme důvod předpokládat, že se nezdržuje Srbsku. A nyní se dostávám k té stejné otázce, kterou položil e, poslední řečník. Týká se dohod o vydávání. Samozřejmě, že v této oblasti, a to vidíme v naší nedodenní práci, máme v oblasti smíření velké problémy. Ale pozitivní vývoj, který registrujeme dnes, je, že se pravidelně setkáváme se žalobci těch třech zainteresovaných zemích. Znamená to, že pracujeme na společných databázích, tu práci si vzájemně odsouhlasíme vždy a myslím si, že praktická spolupráce je mnohem dále, než nám povoluje právní rámec. Takže myslím si, že je na čase to podložit určitým právním rámcem. Paní de Kaiser položila následující otázku. Týkala se spolupráce s Chorvatskem. to téma je pro mě velmi citlivé. Eh, jestli by práce vyšetřovací komise měla být být politická nebo technická a jaká vlastně je, to není zcela jasné. Protože závazek spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem, to je závazek vlád a států. A vláda se rozhodla zřídit tuto vyšetřovací komisi, aby dohledala patřičné dokumenty. Už dříve uh, byly vypracovány vnitřní administrativní komise a nová předsedkyně vlády minulý rok eh, rozhodla o zřízení task force. Já nyní nechci posuzovat, jestli je ta skupina z 80% politická anebo z 80% technická. Je velmi těžké mezi těmito rovinami od, uh, udělat rozdíl. A nyní se dostávám k otázce, která byla položena na závěr. A sice, co vlastně od Chorvatska očekáváme? Jsme pro podporu, anebo ne? Hm, a to je rovněž citlivá otázka. Chorvatsko je suverénní stát, který má samozřejmě povinnost spolupracovat s naším Mezinárodním trestním tribunálem. Pokud je ale Chorvatsko eh, toho názoru, že taková podpora je možná, potom proč ne? Hm. Nevidím žádné možnosti, co bychom mohli udělat více, anebo co bychom mohli udělat místo chorvatských úřadů. To je jejich rozhodnutí. Eh, paní Najc, vy jste chtěla vidět, jak to vypadá v Sarajevu a v Bosně. Již jsem o tom hovořil. K tomuto tématu se konala řada schůzek z Centra pro válečné zločiny. Diskuze v minulých měsících ale naši práci narušila, protože Máme tisíce potenciálních případů, které by se měly podrobit stíhání. Čekáme na vyšetřování a máme velmi omezené prostředky. Je to velká výzva pro nadcházející měsíce a roky. A všechny iniciativy, které mohou pomoci kolegům v postižených zemích, pouze vítáme. A dále na závěr Poslední otázka se týkala toho, co jsem uvedl ve své prezentaci. Zda tedy úsilí je potřeba e, zintenzivnit a nebo ponechat na stejné úrovni. Jakožto tribunál se snažíme postupovat co nejvíce pragmaticky a korektně, správně, pokud Samozřejmě já sám nevím, e, zda ty zmíněné dokumenty byly zničeny nebo ne. Ale víme, že takové dokumenty vznikly určitém okamžiku, o tom není pochyb a naši chorvatští kolegové s námi v tomto souhlasí. Nevíme, kolik těch dokumentů bylo, ale musíte si uvědomit, že pro vojenskou operaci potřebujete odpovídající plán, jak byla operace Storm. A e, samozřejmě nevíme, e, e, zda do dokumenty, které byly sezbírány nebo zničeny, zda třeba neexistují ještě v jedné kopii někde. A Eh, klade, snažíme se o komplexní a důvěryhodné šetření. Komplexní to znamená hledat všechny možné eh, cesty eh, a my zdůrazňujeme chorvatské vládě, že všechny cesty nevyzkoušela a dále to musí být důvěryhodné z hlediska výslechu, z hlediska prezentace výsledků šetření. To musí být důvěryhodné v našich očích. Nežádáme o nic, co by bylo nemožné. A jak už jsem řekl, uvědomujeme si význam vytvoření pracovní skupiny, tak jak nám řekli, že poprvé eh, vytvořili eh, takové úsilí na takzvaně plný úvazek. Já bych osobně byl dal přednost, kdyby to vytvořili tehdy už před dvěma lety, aby už se někam dostali, ale vnímáme to i tak jako pozitivní prvek, eh, pracovní skupina pracuje eh, a my eh, samozřejmě podporujeme to, aby nadále pracovala na hledání dokumentů. A myslím, že je to vše. Skvělé, děkuji. Nyní musím řečnickou dobu omezit na dvě minuty. Slovo má paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Pane doktore, já bych vás ráda přivítala. Vítám vás zde v Evropském parlamentu a ráda bych vám poděkovala za aktivity, které podnikáte, abyste zavedl právo a pořádek. Ráda bych poukázala na nejnovější zprávu, kterou jste předložil, eh, týkající se bezpečnosti v Srbsku. Eh, stojí v ní, že byla odstraněna překážka pro lepší obchodní vztahy s Evropskou unii a ve svých nejnovějších prohlášeních jste hovořil o pokrocích v této oblasti, hovořil jste o Vladičovi a Hadžičovi a o jejich začení a hovořil jste také o stabilizačním dohodě a dohodě o přidružení. V červnu budete předkládat novou zprávu a já vám v této souvislosti chci položit jednu otázku, protože je to pro náš výbor velmi důležité. Co od Srbska v dalších měsících ještě požadujete? Samozřejmě kromě zadržení válečných zločinců. Jaký význam tedy přikládáte plné spolupráci tomuto pojmu. Co by Srbsko mohlo udělat ještě více a co Srbové dosud neudělali, aby se postarali o to, aby došlo k začení těch dvou válečných zločinců? Děkuji paní Kopa, říká předseda. A slovo má pan Kači na dvě minuty, prosím. Spoštovaný gospod Brámerc, rád by vám... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane Brámerci, já bych vám chtěl blahopřát k vaší práci žalobce. I bez ohledu na to, že řada lidí není spokojena se závěry, tribunálu. Myslím si, že je nesmírně důležité eh, i nadále eh, pachatele stíhat a pohnat je ke spravedlnosti. Zaznamenal jsem posun od kolektivní odpovědnosti, která nyní v regionu převládá. Zdá se, že celé národy jsou obvinovány ze zločinu eh, směrem k individuální odpovědnosti, odpovědnosti jednotlivců a eh, já jsem mm, přesvědčen, že se eh, ti dva nejvýraznější pachatelé dostanou skutečně do hágu. A samozřejmě také je důležitý další vývoj, kdy můžeme tedy připravovat dohodu o přidružení. Také pozitivně vnímáme pokrok v Srbsku, který ukazuje, že implementace obchodní sekce prozatímní obchodní sekce dohody vstoupí v platnost velmi brzy. Ale jedna věc, která je pro mě velmi důležitá, souvisí s tím, že by se zločiny měly stát součástí naší kolektivní evropské paměti, paměti EU a regionu západního Balkánu. V současné době v Bělehradu probíhá kontroverzní diskuse o tom, zda má e, Srbsko zaujmout stanovisko ke zločinům v Srebrenici, zda e, tam byly potřeba rezoluce OSN. Jak jaké stanovisko máte vy. Já si myslím, že Srbsko by se samo mělo zamyslet nad sebou, aby mohlo hledět do budoucnosti a myslím si, že pak bude individualizace odpovědnosti snadší, protože většina lidí bude chápat, že Hačič a mlaži se musí dostat brzy do háku. Děkuji. Pan Angoraki, dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem toho názoru, že podle toho, co jste nám dnes řekla, také když se díváme na vývoj v oblasti, nadešl, že nadešla doba, kdy eh, by se ten Mezinárodní trestní tribunál měl ukončit. Hmm, už uběhlo deset let od té doby, co funguje a myslím si, že tribunál také odráží názor vítězných mocností. Já jsem toho názoru, že tento tribunál a jeho neoprávněné postupy přispívají k nestabilitě na Balkáně. Myslím si, že mnoho lidí je toho názoru, že je tento trestní tribunál nutný, abychom zviditelnili zločiny, ke kterým docházelo. Ale určitě rozsudky nejsou věcí vítězů. Tribunál byl povolán, aby objasnil válečné zločiny. Ale myslím, že e, například v souvislosti s Palestinou nikdy nebylo jasně řečeno, že Izrael konal válečné zločiny. A co se týče Iráku, nebylo, nepomáhalo citovat Blaira. Slovo má Pipe Weigl na dvě minuty. Spoštovaný gospod Bramec, Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Bromeci, těšíte se velké morální autoritě. Byla vám svěřena možnost přispět ke katarzi, která musí v regionu nastat, v regionu, kde proběhly ty hrůzy. A proto si myslím, že musíte ve své práci i, i nadále pokračovat. Dovolím si pár pozitivních slov o vaší předchůdkyni, která měla také obrovskou energii a snažila se dostat k jádru věci a zaměřit se na to nejdůležitější, tedy zabránit tomu, aby zločiny zůstaly nepotrestány. Eh, možná některým začala docházet paměť velmi brzy a možná naopak bude potřeba čas se nad vzpomínkami zamyslet, než je budeme sepisovat. A mm, samozřejmě posouvám se dál z hlediska Chorvatska. Je velice důležité, že bychom je rádi viděli co nejdříve v EU a měla by pokračovat práce, která byla naplánována a tento eh, parlament zcela jistě eh, v dalších debatách toto také vyjádří. Eh, co se týče mesiče, tam toho si tam si uvědomí, že udělal velkou chybu v tom, že prominul ehm, jednotlivci, který zabil dítě a to nám jenom ukazuje, jak důležitá je právě ta katarze, kterou jsem zmiňoval, eh, aby tedy proběhla takovým způsobem, eh, který bude jednoznačný pro celý region. Děkuji. Děkuji, pane Weigle, a na závěr dostává slovo pan Howitt na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Bramerci. Instituce vaše je velice důležitá. My budeme využívat také své politické vztahy ze, se země bývalé Jugoslávie, abychom vyvíjeli na ně tlak, aby spolupracovali. A moje otázka se týká následujícího. Chtěl bych váš komentář, je-li to možné, budete-li ten komentovat věci eh, řízení, která probíhají a jak bude eh, vaše činnost uzavírána, tak samozřejmě budou některé věci přeneseny jinak. Jak, eh, nakolik věříte tomu, eh, že existující systém soudů v Chorvatsku ty věci eh, posoudí správně, důkladně a jak vnímáte současný pokrok v probíhajících řízeních, pokud můžete se k tomu vyjádřit. A eh, zvláště by mě zajímalo, pokud lze vaše vyjádření k případům diskriminace na základě eh, etnického původu zda, se v, také toto posuzuje v Chorvatsku. Děkuji a nyní ještě jednu minutku předsedovi podvýboru pro bezpečnost a obranu, Danjon. Děkuji, pane předsedo. Slyšeli jsme dnes 10 až 12 kolegů, hovoříme o Chorvatsku, o poskytování dokumentů, ale Stále zde ještě máme mladiče, který je 15 let po Srebrenici ještě na svobodě. Hovoříme o pokrocích a padají dotazy, jestli spolupráce Chorvatska je úplná, ale já samozřejmě ty pokroky vidím, ty jsou vidět i ve vaší zprávě, ale mohl byste nám říci jednotlivosti k těm pokrokům. Máme zde tr- eh, zločince, který je stále ještě na úprchu a srbský stát zaplatil velké částky, ale stále ještě máme zločince na útěku. Dobře, máme zde pokroky, ale já bych rád slyšel, jakého druhu jsou tyto eh, pokroky a můžeme v příštích letech počítat s nějakým konečným výsledkem. Nemůžeme se spokojit s obecnými prohlášeními, když nevidíme konkrétní výsledek. Děkuji, říká pan předseda a nyní bych rád udělil slovo panu doktoru Mm, možná, že byste mohl skončit do 16. hodiny. Děkuji. Uh, První otázka k tomu, co se očekává od Srbska. Samozřejmě stejná odpověď by měla zaznít. Jak už zazněla. V květnu připravíme naší, vydáme další zprávu Eh, o pokroku, tedy čeho bylo dosaženo od poslední zprávy z prosince. Eh, kromě otázky uprchlých pachatelů. Je to všechno skutečně, jak to obvykle probíhá, když hovoříme s panem Lajčem. My, jsme, my komunikujeme, dostáváme dokumenty, které žádáme, ale pak pachatelé na útěku. Nechci vytvářet dojem, že je všechno v pořádku a že nepotřebujeme už nikomu nabízet nějaké pobídky. Ne, rozhodně to ne. Ale Jakožto vrchní žalobce musím také hodnotit celou věc nezaujatě spolupracuji s úřady a vím, že tito lidé se snaží hledat různé cesty, dostávám technické briefingy, dovedete si představit, že nemůžu zacházet do technických podrobností v tomto smyslu, ale tyto provozní aktivity sleduji s velkou pozorností a pokud se podaří e, nalézt další informace, budeme mít více výsledků ještě do června, ale pokud se ukáží tyto zvolené cesty jako neúspěšné nebo kvalita jejich práce neodpovídá, tak to samozřejmě také v další zprávě napíšu. Řekl jsem to ve své prezentaci a rád to zopakuji. Za pachatelů uprchlí politických pachatelů je naší nejvyšší prioritou. A pokud by je měla hledat jenom vě- malá, věč- malá menšina lidí, zatímco většina se na tom nepodílí, ale pak si uvědomíme, že jsou ještě lidé, kteří jim napomáhají eh, eh, jejich útěku a myslím si, že je tady vždycky potřeba hledat určitou rovnováhu. Máme určité pozitivní prvky v těch kterých eh, skupinách, tak já bych je chtěl podpořit v jejich práci a chtěl bych je podnítit v tom, aby pokračovali v dobře začaté práci a uvidíme za pár měsíců, jak bude naše situace vypadat. Eh, tribunál z definice nestíhá státy, ale pouze jednotlivce. A to vždycky zdůrazňujeme našim partnerům v regionu. Nemáme žádný problém se srbskem Srby nebo srbskou vládou. Máme problémy s několika jednotlivci, kteří odpovídají za nejtěžší zločiny v Evropě. Eh, hledáme tedy, stíháme zločince a naše interakce se službami v daném regionu je i takto pojata. Eh, pokud se mě zeptáte na dvě rezoluce, asi vás nepřekvapí, že když vám řeknu, že to je vaše eh, vnitřní pravomoc, abyste se rozhodli vůči Srbsku, ale v širším kontextu mohu říci, že my bychom měli také napomáhat usmiřování, o tom bychom mohli hovořit celé hodiny protože si uvědomuji, jaká omezení vidíme, když se snažíme přinést do regionu spravedlnost. Usměřování je ještě složitější v tomto smyslu, musí ještě důležitější úlohu sehrát místní úřady, místní orgány. Možná jste si všimli eh, průzkumu OECD, které uvedlo, že 65 obyvatel v Srbsku eh, je proti není proti vydání eh, mladiče. A my, pokud eh, tedy dokážeme sdělit milionům lidí, eh, který je ve státě, který je budoucím členským státem, že nemají mladiče vnímat jako hrdinu, tak je to skutečně problém. Ehm, politikové v regionu, členové vlád, E, političtí činitelé musí sehrát důležitou úlohu v, se, e, v podpoře procesu mezinárodní spravedlnosti. A poslední otázka. E, nakolik důvěřujeme schopnosti soudů v Chorvatsku? Víte, že státní zástupce, hlavní státní zástupce v Chorvatsku či kolega, s ním spolupracuji už mnoho let, a důvěřuji jeho vedení. Nikdy nám nedal důvod k žádným pochybnostem eh, jeho úsilí o stíhání, ale samozřejmě situace tam zdaleka není dokonalá z hlediska dostupných prostředků. Eh, jsou tam na tom materiálně hůře eh, i z, a v souvislosti s počty věcí, které musí rozhodovat ale co se týče Chorvatska, myslím si, že se jim daří postupovat z hlediska stíhání eh, válečných zločinů. Hlavním problémem je Bosna v této oblasti. Eh, pokud se podíváme na dostupné prostředky, eh, tak někdy ty prostředky nestačí na vyřešení i malé části toho objemu věcí. Nevím, zda se mi podařilo odpovědět na všechny otázky, doufám, že ano. Dobře. Tím nyní skončíme s tímto bodem. Rád bych samozřejmě srdečně poděkoval panu Bramercovi za to, že přišel a také za jasné odpovědi, které nám poskytnul. Myslím, že si je vědom toho, že nás toto téma velmi zajímá a že jsme také přesvědčeni o důležitosti jeho práce a že také ví, že budeme rádi sledovat, co nám ještě může poskytnout. Jaké informace? Dobře. Možná, že bychom si mohli dát několik minutek přestávku a potom budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání. To bude výměna názorů s Ervanem Fuerem, zvláštním představitelem EU pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Zde máme návrh usnesení a v této souvislosti také zprávu o pokrocích v této oblasti. Slovo bude mít kolega Táler.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 Colleghi, possiamo riprendere i lavori, sono passati i due minuti. Kolegyně, kolegové, uplynuli dvě minuty naší přestávky a nyní budeme pokračovat v práci. Náš host je už přítomen, pan Ervan Fouré, zvláštní představitel Evropské unie pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Pane Fouré, jste zde už po čtvrté jako zvláštní představitel EU pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Jste po čtvrté v tomto výboru a to ukazuje, jaký zájem má Evropský parlament o vývoj v oblasti, která vám náleží. Jde nám rovněž o to, abychom zjistili, ke kterým pokrokům zde došlo Náš výbor bude dnes eh, hovořit o pozměňovacích návrzích, které provázejí zprávu usnesení o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Naším zpravodajem je pan kolega Thaler a později budeme o pozměňovacích návrzích hlasovat. Minulý rok byl z politického hlediska rokem důležitých volebních termínů. A byl to, byl to také rok přibližovacích procesů. Procesy v bývalé Jugoslávské republice Makedonie nám ukázaly, že se republika dokáže poučit z předchozích chyb a že se dokáže přiblížit mezinárodním standardům proto, aby země mohla v budoucnu vstoupit do Evropské unie. Z toho tedy můžeme mít radost. A můžeme mít radost rovněž z toho, když se podíváme na poslední zprávu komise, tato zpráva hodnotí dosažený, dosažené pokroky a doporučuje, aby se zahájila přístupová vyjednávání. I přes tyto pozitivní pokroky, které zaznamenáváme, Všeobecná rada 8. prosince rozhodla o tom, že do března 2010 bude odsunuto rozhodnutí o zahájení přístupových vyjednávání. Nyní je nutné dospět ke shodě s řeckou vládou. Jde konkrétně o otázku názvu země. Jak by tedy měla vypadat ta právní forma bývalé Jugoslávské republiky Makedonie? Nehledě na tuto důležitou otázku, je tomu tak, že bývalá Jugoslávská republika Makedonie stojí také před mnoha výzvami. Jde například o posílení nezávislosti, boj proti korupci, reforma veřejné zprávy a také výzvám v oblasti lidských práv. Jde také o prosazování zprávy z ohlidu týkající se albánské menšiny. Jako poslední aspekt bych možná mohl dodat, že od 9. prosince minulého roku jsou občané bývalé Jugoslávské republiky Makedonie členy země, která se nachází v šengenském prostoru pardon, které eh, občané mohou cestovat do zemí šengenského prostoru bez víza. Komise tento důležitý krok, tedy bezvízový styk, podpořila. To je tedy kontext, do kterého jsem vás chtěl uvést, ale ještě důležitější než to, co jsem řekla já, budou nyní vaše slova. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo vážení členové výboru pro zahraniční záležitosti, děkuji za příležitost dnes k vám pohovořit, čímž vlastně plníme tu každoroční tradici pro, jak, eh, setkání se mnou Um, jako zvláštního zmocněnce EU pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Uh, chci poděkovat Evropskému parlamentu za úlohu, kterou hrál při liberalizaci víz. Uh, je to klíčová úloha, i když uh, jenom garantovala rozhodnutí členských zemí, ale ukázala občanům balkánských zemí, že Eh, snaha dosáhnout reform je uznána a odměněna. <clears throat> Ti z vás, kteří jste viděli z oslavy 18. prosince na náměstí ve Skopi. Viděli jste tu skutečnou radost eh, občanů Makedonie. Chci <clears throat> poděkovat také panu Tálerovi, na, za eh, přípravu usnesení a panu Cakakisovi za uh, účast, uh, za, za, za přípravu návštěvu delegace uh, výboru do Skopje v únoru a chci také zdůraznit významnou, významnou úlohu společného parlamentního výboru mezi EU a nebo Evropským parlamentem a Makedonií, který je velmi podstatný v rozvíjení vztahu. Jak jste zmínil, pane předsedo, rok 2009 byl velmi pozitivním rokem pro e, zemi, pro Makedonii. E, proběhly volby, které přispěly k demokratickému rozvoji země a které splnily mezinárodní standardy e, v souvislosti s naší misí. Eh, potom během léta a podzimu došlo k dalšímu rozvoji reform a k pozitivnímu vývoji v fungování parlamentu došlo k posílení dialogu mezi politický, koordinátory politických eh, stran, což umožnilo, aby eh, zákony které byly navázány na určité podmínky nastavené EU, aby tyto zákony byly přijímány eh, shodně. Komise eh, uznala tyto, tyto snahy tím, že stanovila datum zahání jednání Eh, důležité byla eh, demarkace vystanovení hranice s Kosovem. Eh, je to tedy první země, která vyřešila všechny hraniční spory v tomto regionu. To samo o sobě je dobrým příspěvkem k regionální stabilitě a politice sousedství. Země nadále se podílí na vojenských misích EU v Bosně a Hercegovině, což přispívá ke stabilitě koalice zůstává relativně stabilní navzdory některých kritických momentů eh, navzdory publikaci eh, velmi kontroverzní encyklopedie, což, jak se ukázala, byla jednou ze ztracených eh, příležitostí pro usmíření. A potom konečně v prosinci ty, ta liberalizace víz zmíněra, zmírnila zklamání nad závěry rady. Já jsem řekl a opakuji to, že je nesmírně důležité najít řešení pro ty klíčové a hlavní otázky. Proběhly velmi dobré eh, schůzky mezi oběma eh, eh, ministerskými předsedy a myslíme si, že že skutečná odvaha a skutečné vedení země musí najít správné řešení. Pokud nebudou využity šest, těch šest měsíců, tak další odklad by mohl vést k napětí mezi etnickými skupinami a další odklady by mohly eh, způsobit nestabilitu. Jaké jsou největší problémy a výzvy před zemí? Jednak vyřešení jména země, dále posílení politického dialogu mezi všemi stranami. Eh, loni v prosinci jsem zorganizoval oběd se všemi představiteli politických stran, včetně ministerského předsedy. A bylo to poprvé, a to je smutné, že kdy se všichni sešli od posledního července, čili je potřeba, aby všechny z eh, politické strany jejich představitelé spolu, spo, spolupracovali a eh, současná vláda musí, by měla jít jakýmsi příkladem v tom, neboť eh, pod ní spadá, spadá parlament, prezidentství země a také dvě třetiny regionálních vlád. Političtí vůdci musí eh, se věnovat nejenom výměně vzájemných invektiv, ale spíše eh, hledání eh, společných řešení pro nalezení vhodného názvu pro zemi. A to mohou učinit pouze společně. E, důležitým fórem je Národní rada pro evropskou integraci. Toto je rada, která vznikla podle Chorvatské rady. E, jsou tady politické strany, e, je zastoupena podnikatelská komunita, občanská společnost i, i, i náboženské, náboženská vyznání různá a to je, je to eh, fórum, kde hle, lze hledat společné řešení. Dalším důležitým fórem je rámcová smlouva. Je to jediný rámec, který zaručuje politickou stabilitu a eh, stabilní mezietnické vztahy. Eh, je to pokračující práce, kterou máme před sebou. Nejde jenom o legislativu a její implementaci, ale je to uh, hlavně naplnění ducha Ochrické rámcové smlouvy. Za poslední rok jsme zaznamenali nebezpečný trend eh, eh, segregace ve školách jednotlivých etnických skupin podle jazyků. Tento trend se snad podařilo zvrátit díky eh, doporučení Vysokého komisaře pro minority eh, o eh, obse, který dále zde byla doporučení pro ty albánské etnické školy a výuka v albánštině, to vedlo k eh, bojkotu a k nespokojenosti. Takže se ukazuje, že jsme nepřipravili dostatečně půdu eh, pro toto dobré, podle mne, vítané rozhodnutí, že je potřeba ze strany vlády skutečně se velmi citlivě věnovat těmto etnickým eh, odkaz, otázkám. Decentralizace je třeba nadále pokračovat a eh, eh, v, té, v těch decentralizačních úsilích a dát kompetence na regionální úroveň. Další Otázka té ochrické rámcové smlouvy, e, zajištění etnické reprezentace a zastoupení, e, to se děje pro albánskou menšinu v různých institucích, ale neděje se to Eh, tolik eh, eh, v souvislosti s tureckou a romskou menšinou. Takže je potřeba pokračovat v reformách a některé věci se úplně nepovedly v posledních měsících, dokonce se zvrátily či zhoršily a chcem, nechceme, aby k tomu došlo, aby se v tomto pokračovalo. Velmi důležitý zákon o vodě, který zákon, který měl být implementován již před čtyřmi lety a zatím se neimplementuje tento zákon o e, vodě, e, což také pozastavilo správný jaksi, mm, e, implementaci zákona o nakládání s odpady a, a očekáváme implementaci nediskriminačního zákona. Důležitá je skutečně efektivní implementace zákonu a ta, aby uspěl aby uspěla, je třeba posílit veřejnou zprávu, protože ve, v rukách veřejné zprávy leží implementační proces. Soudní reforma eh, také Došlo k pokroku, nicméně stále mají soudy nejmenší důvěru. Na to je navázána reforma věznictví a dopor doporučení Rady Evropy a jejího podvýboru proti mučení by měla být eh, implementována. Boj proti korupci je třeba eh, posílit, eh, což zlepší podnikatelské, podnikatelské prostředí a přitáhne zahraniční investice. A dále dvě oblasti, kde se domnívám, že je třeba, aby vláda nasadila úsilí větší, a to je zapojení občanské společnosti. Je to skutečně v zájmu vlády za pojit občanskou společnost při, eh, eh, eh, do rozhodování na všech úrovních. A poslední oblast je nezávislost médií. Je zde velký politický vliv na média a je potřeba zajištit větší transparentnost a lepší vztahy mezi vládou a médií, vztahy, které jsou otevřené, méně selektivní a založené na vzájemné důvěře. Takže úkolem země je budovat a rozvíjet ty úspěchy, které byl, kterých bylo dosaženo a dále pokračovat v reformě. Evropská unie je zde, je připravena v těchto reformách pomoci, ale je vždy to bude nakonec záviset na samotné vládě Makedonie. Děkuji. Grazie, signor rappresentante speciale. Eh, Děkuji. Pane zmocněnče, rád bych nyní udělil slovo panu zpravodaji Talerovi, který je zpravodajem k návrhu usnesení o pokrocích bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Rád bych vás poprosil, abyste se omezil na tři nebo čtyři minuty. Děkuji. Grazie, prezidente. Thank you very much. Thank you very much, ambassador Fuere, for... Děkuji, Děkuji panu velvyslanci Fuereremu za jeho práci, za vynikající prezentaci, eh, prezentaci eh, celé eh, situace v Makedonii. Já si myslím, že jsme všichni na stejné lodi. O co nám jde, co je naším cílem? Pozitivní rozvoj v tomto regionu. Já předpokládám, že ještě později budu moci pohovořit o tom usnesení, které nyní projednáváme, ale nyní se zaměřím na otázky pro vás, na vás tedy, pane Fuere, kde spatřebujete možnost pozitivního vývoje mezi dvěma Eh, sousedy Řeckem jako členem EU a eh, kandidátskou zemí. Eh, na podzim jsme zaznamenali velkou úlevu, když byla uvedena do vlády nová socialistická vláda v Řecku, několik pozitivních vývoj, pozitivní vývoj v této oblasti, začala přímá Eh, komunikace a důvěra mezi oběma ministerskými předsedy je vyšší, kde spatřebujete prostor pro další přímo spolupráci, která by měla být běžná, normální mezi členem a kandidátskou zemí. Přeshraniční spolupráce je tady něco takového. Je zde spolupráce v oblasti hospodářské a kulturní. Děkuji. Grazie, onorevole Thaler. La parola... Děkuji vám, pane Thalere. A slovo má nyní na dvě minuty pan Poslt. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych rád řekl, že kolega Thaler vypracoval skvělou a velmi vyváženou zprávu. Velmi zajímavé jsou také poznámky pana Fuoreho, ale rád bych mu položil otázku hovořil o úmluvě o mučení a že není plně uplatňována. Já bych se ho rád zeptal, jestli ví o jediném případu porušení této úmluvy a jestli by nám ho mohl jmenovat. A rád bych se pak zastával uh, spravedlnosti. Vy jste v této souvislosti hovořil o tom, že vývoj dalších událostí závisí na makedonské vládě, ale myslím, že závisí spíše na dvou stranách a Makedonie v otázce názvu odevzdala už řadu návrhů, které byly vždycky zamítnuty. Takže chci říci, že to závisí na dvou stranách. A chci také říci, že zde máme prozatímní dohodu na zá... a že e, tato dohoda a není přípustná. My bychom se měli řídit té prozatímní dohody a nedopustit bilaterální dohody v této oblasti. Rád bych řekl, že tu oblast a tu zemi velmi dobře znám a hovořil jsem se zástupci všech menšin. Myslím, že můžeme být rádi, když ve všech členských státech Evropské unie, kdybychom ve všech státech měli stejné standardy pro menšiny, jaké existují v bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Děkuji, pane poslte. A slovo dostává na dvě minuty paní Kopa. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu Furému za to, že dnes přišel, ale ráda bych také poděkovala panu Tálerovi. Zpravodaji předložil velmi vyváženou zprávu. Ráda bych udělala několik poznámek k těm kompromisním pozměňovacím návrhům. Nejdříve bych ráda řekla, že když před 100 dny, když zahájila řecká vláda aktivitu, k dialogu podporujeme Řecko. Předseda vlády se setkal s ostatními zástupci a vyjednávají. Před tím posledním setkáním v prosinci ale k zásadním krokům jí dojít nemohlo a Řecko se i nadále snaží o nalezení vhodného řešení. To je v současné době prioritou pro řeckou vládu, ale samozřejmě jde i o spolupráci s OSN a zástupce ministra zahraničí Řecku poprosil o to, aby se zástupci OSN, pan Němič, dostavil do Řecka, aby bylo možné pokračovat v intenzivním dialogu. Z toho důvodu by bylo také skvělé, aby v rámci Spojených národů bylo poukázáno na tom, že se vyjednávání mají odehrávat právě na základě těchto podmínek. Pozměňovací návrh číslo 5 hovoří o praktikách a e, vysvětlení a e, o praktikách, které by mohly narušit přátelské sousedské vztahy. A například v Bulharsku je tomu tak, že se tam v žádném případě neobjevuje nějaké nepřátelství a žádné takové výroky, takže žádné takové výroky se tam neobjevují. Děkuji paní Kopa a slovo má pan Kačin na dvě minuty. Prezidente, gospod Fuare, dobrodošli, iskrene čestitky. <clears throat> Pane Fuare, Vítám vás zde a děl, eh, gratuluji vám eh, k té práci, kterou jste odvedl na v západním Balkáně. Mám tady na mysli nejenom to, co jste ehm, vaší práci v Makedonii, ale také i to, co jste odvedl dříve v Slovinsku. Jistě chápete všechny ty problémy a všechny ty, a tu veškerou citlivost, která souvisí s blokací otázky jména. Makedonie je parlamentní demokracií, ale vidíme, že celá řada věcí je v rukách jednoho člověka, ministerského předsedy. Jak můžeme posílit eh, úlohu eh, makedonského parlamentu, eh, aby, mohl, aby byl flexibilnější, aby měl větší moc a protože bude potřeba nalézt určitý kompromis. Zástupci, tedy parla, poslanci parlamentu nás navštěvují pravidelně a hovoří s námi, ale stále je ta práce pro ně velmi eh, problematická, velmi náročná a potřebují věcí, větší sebedůvěru. Eh, chor, chorvatský ke, ke uh, Eh, parlament a parlament Černé hory, oba přijali tyto parlamenty, přibrali přijali eh, eh, usnesení k Srebrenici, ale nebylo tomu tak v Makedonii. A když hovořím s poslanci makedonského parlamentu, mám pocit, že se bojí postihu ze strany Bělehradu. Takže otázka, co můžeme my udělat, abychom posílili důvěru našich kolegů v parlamentu Makedonii. Děkuji panu Kačiňovi. A slovo dostává pan Salavrakos na dvě minuty. Pane předsedo, s velkou pozorností jsem naslouchal panu Furemu a myslím, že hovořil o mnoha tématech. Pan Thaler Potom zmínil další témata, ale myslím, že můžeme říct, že jako daňská kritéria jsou naplněna a že už neexistuje žádné, žádná překážka ke vstupu Makedonie do Evropské unie. Ale samozřejmě nesmíme také přehlížet skutečnost, že tuto zemi musíme podpořit, aby se jednou mohla stát členem Evropské unie, ale samozřejmě za podmínek, které platí i v OSN. A v rámci OSN v současné době také probíhají další vyjednávání v souvislosti se vstupním procesem této země. Pan Fure poukázal na to, že existuje problém s tou pochybnou encyklopedií. A já bych vás poprosil, abyste se tímto bodem zabýval blížeji. Měli by to vědět všichni v tomto výboru. V této encyklopedii stojí že kromě stanovení toho jména eh, jsou v Makedonii expanzivní snahy směrem do Řecka, že Soluň patří do Makedonie. To je prosím pěkně druhé největší město Řecka. Myslím, že poznámka v této encyklopedii vede k určité nedůvěře a může být překážkou vstupu Makedonie do Evropské unie. Takže všichni tady vidíme, jaké země, jaké problémy tato země má, ale musíme se na ty problémy dívat i realisticky. Pane Fure, já bych vás rád poprosil, abyste se více zabýval tímto heslem v encyklopedii. Rád bych se vás zeptal, jestli máte k dispozici informace, které se týkají vyjednávání s Nimičem a rád bych také věděl, jestli byla informována veřejnost o připravenosti řeckých poslanců postarat se o to, aby občané této země eh, mohli požívat výhod volného pohybu osob. Děkuji, pane si říká předseda. A nyní bych rád udělal, udělil slovo panu zvláštnímu pověřenci. Máte šest minut, prosím, držte se jich. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám všem za položené otázky a budu na ně odpovídat tak, jak přicházeli. Pan Táler, první otázka. Zde vidím možnost posílit vzájemnou důvěru na dvou úrovních. Na politické úrovni, kdy proběhla ta dvě setkání mezi eh, oběma eh, ministerskými předsedy, která vytvořila, jak si došlo k prolomení ledu a vytvořila lepší důvěru, lepší ovzduší důvěry. A potom na místní úrovni tady je skutečně nutné posílit spolupráci. Máme vynikající příklady jednotlivých kontaktů mezi mezi lidmi eh, na obou stranách hranice řecké a eh, Vím, že jsou tady problémy kulturní, eh, problém, pro, programy, promiňte, programy kulturní, které zde probíhají. Díváme se nebo sledujeme no, návrhy ze strany Řecka. Ovšem Řecko je v tom skutečně trošičku spožděné. Žádáme, aby urychlili ten proces předkládání návrhu na projekty, protože jsou tady peníze, které jsou eh, v tom eh, jaksi zapojeny a mm, obdobně to fungovalo s Albánií a s Bulharskem. A tyto kontakty na úrovni eh, běžných lidí mají skutečně velký dopad na posilování důvěry na místní úrovni. Na, na panu Posotovi bych řekl, tady eh, nejsou žádné nesrovnanosti nebo něco kontroverzního, co se týče té smlouvy, eh, eh, ochrické rámcové smlouvy. To je text, který <coughs> Mikrofon, prosím. Já jsem hovořil o Eh, úmluvě proti mučení Rady Evropy a ptal jsem se vás, zda víte o případech, kdy byla porušena. Otázka mučení Eh, od výboru pro zabránění, pro prevenci mučení vzešla doporučení již v roce 2007 a tato doporučení nebyla implementována. Já jsem navštívil vězení, viděl jsem eh, ty eh, podmínky, hrůzné podmínky, za kterých vězni žijí. Vláda se zavazuje, slibuje, ale implementace je spožděna těchto doporučení. To jsou doporučení Rady Evropy. Nevím, nemohu říci a, a, e, ano na tuto otázku. Co se týče otázky paní Kopa, ano, ten proces, který byl nastaven rezolucí bezpečnostní, Rady bezpečnosti, je e, proces, který má řešit e, spor kolem názvu. A e, máme však za to, že bilaterální kontakty mohou pomoci, že mohou přidat jakési, jakousi pozitivní energii, pozitivní momentum tomu, Eh, tomu procesu a bilaterální kontakty, které byly navázány na podzim, budou moci pokračovat eh, v, eh, na podzim. Takže až ten proces bude nastartován, bude, bude něco, na čem budeme moci budovat. Jde o to, abychom viděli na obou stranách snahu najít řešení a Eh, Nimitz tady hraje podstatnou úlohu. Eh, pana, otázka pana Kačína. Eh, jsme rádi, že zde že vznikl parlamentní úřad nebo institut pomocí české a švýcarské vlády společně s Národním demokratickým institutem, což by mělo umožnit parlamentu zí, jak si získat lepší náboj, lepší energii v otázce Srebrenice všechny země by měly směřovat k usmíření a usilovat o ně. A ta rezoluce je příkladem tohoto. E, neměli bychom parlament ve Skopi by neměl se bát přijmout takovouto rezoluci ze strachu, z odve, ze strachu z odvety ze strany Srbska, protože to je v zájmu usmíření v celém eh, regionu. Ta otázka encyklopedie, která byla eh, zmíněna, to byla jedna z těch eh, u, ztracených příležitostí pro usmíření, protože uh, otevřela celou řadu otázek, které jsme měli za to, že jsou vyřešeny v rámci ochrické dohody a znovu dala vzniknout tomu klimatu předsudku vláda se distancovala od té encyklopedie, stáhla um, uh, finanční podporu, ale je to dokladem toho, že tady je třeba zapracovat na usmíření v balkánském regionu a uh, Evropské unie by se měla posílení a propagaci usmíření věnovat uh, ale e, já jsem si teď ověřoval, co tam je přesně řečeno nemůžete takto hovořit jeden na druhého, říká pan předseda. Dovolme panu Fuere, aby dokončila, pak můžete si vzít slovo opět. Já chci jenom e, dokončit a říci všem, víte to jistě sami, i když existuje rámec pro e, spolupráci, pro podporu multietnické spolupráce. Nemůžeme tyto věci brát jenom protože jsou na papíře za funkční, jde potřeba stále budovat uh, atmosféru důvěry, budovat uh, ohled a respekt eh, na lidská práva. Nyní pan Kukan, který je předsedou delegace se, delegace se vztahy s vých, vých, zemi, zeměmi východní Evropy. Děkuji. E, vážím si pana Ferreho a jeho dedikované práce. Co se týče návrhu rezoluce o e, pokroku v oblasti bývalé Jugoslávie, e, chtěl bych poblahopřát panu Tálerovi k přípravě této zprávy o pokroku bývalé Jugoslavské republiky Makedonie. Ale co se týče pozměňovacích návrhů, musím říci, že eh, obecně návrh zprávy vyvážený a doporučuji eh, jej podpořit. Moje doporučení jsou více méně v souladu s návrhy zpravodajů. Jenom pár drobností k eh, právě a hodnocení pokroku. Pozitivní e, stránka nejprve. Za poslední pár let jsme viděli dobrý pokrok, kterého bývalá e, Jugoslavská republika Makedonie dosáhla e, v souvislosti s přípravou na vyjednávání o vstupu a přípravou na budoucí vstup do EU. Také chci zmínit úspěch té země v dosažení cílů v oblasti liberalizace vízového režimu. Beru na vědomí, že komise také navrhla zahájení vyjednávání s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii eh, a doufám, že tato jednání skutečně začnou eh, z negativního hlediska. Existují oblasti, kde očekáváme vyšší úsilí a výraznější pokrok, zvláště v oblasti soudnictví a státní zprávy a reform těchto sektorů, boje proti korupci, mezietnické vztahy, inkluze, eh, postoj k menšinám a podpora také nestraných a nezávislých médiích eh, bez politických tlaků. Jinak obecně vnímáme politický vývoj ve firm jako pozitivní a podporuji všechny pozměňovací návrhy, které přispívají k tomuto cíli. Také podporuji ty návrhy, které byly připraveny společně se spravodajem. Děkuji vám. Děkuji, pane Bukane, Pan Kirilov, prosím dvě minuty. Vážený pane velvyslanče, eh, objevil se případ eh, obvinování ve sousedním Bulharsku eh, tam byla matka, kojící matka, která byla odsouzena na tři měsíce odnětí svobody, protože údajně, a to bylo uvedeno na veřejnosti, že Ehm, odmítla umožnit svému ehm, manželovi, s nímž se rozešla, eh, vidět dítě. To byl tedy oficiální důvod. Eh, a mm, ale ten skutečný důvod, který vyvolal povouření v Bulharsku, bylo, eh, že měl byla bulharského původu a samozřejmě v Titově Jugoslávii po druhé světové válce byli takový lid, bylo s takovými lidmi zacházeno ještě mnohem hůře, byli posíleni do koncentračních táborů, ale v důsledku našich akcí všichni poslanci z e Bulharie e, se zaangažovali, byla žena propuštěna dva měsíce před uplynutím té doby, ale ještě dosud neviděla své dítě. Pardon, dva týdny. A Toto je záležitost také bilaterálních vztahů mezi Bulharskem a Makedonií. Pane vyslanče, od kdy taková porušování lidských práv jsou eh, jenom tématem bilaterálních vztahů. My se nemusíme eh, ani zabývat těmito záležitostmi. Já si nedovedu vůbec představit, jak jste mohl bez zásahování do vnitřních záležitostí, ale musíme si uvědomit, že šlo o drastické porušení lidských práv. Tato dáma dosud neviděla svou malou dceru. Pan Cornelisen, dvě minuty. Děkuji vám. Na úvod se zmíním o tématu názvu, protože to je něco, nad čím všichni přemýšlejí. Ehm, je potřeba nalézt řešení a národní retorika by měla skončit na obou stranách. Obě strany by se měly zaměřovat na budoucnost, nikoli na vzdálenou minulost, ale při hledání řešení bychom ne, toto neměli brát jako podmínku pro vstup, jak se zdá, to je nyní, alespoň pro některé z nás. A musíme si uvědomit, že se to týká také Řecka. Ehm, z hlediska nejenom bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, ale týká se to také naší země Nizozemska v souvislosti s Islandem, eh, týká se to také Srbska, eh, Kypru eh, v souvislosti s Tureckem. Hm, a musím říci, že doufám, že všechny tyto země budou následovat příklad Slovinska, které vyřešilo své bilaterální problémy s Chorvatskem, které již netvoří překážku dalšímu vyjednávání o vstupu Chorvatska. Proto doporučuji podpořit návrh 57, který uvádí, že bilaterální otázky by se neměly stát překážkou na eh, cestě k vstupu dané země. A ještě bych se chtěla zaměřit na některé další otázky, které jsou podle mého názoru důležité. Podle mého názoru měřítkem úspěchu země E, je, jak se ta země staví k těm nejslabším občanům, například Romům, e, ženám, které jsou obětí těmi násilí. V tomto smyslu bylo dosaženo pokroku, ale já bych i nadále ráda viděla implementaci plánů, které byly vytvořeny. Také bych se chtěla seznámit s legislativou v oblasti boje proti diskriminace a přístup ke spravedlnosti pro ty, kteří jsou obětí diskriminace. Je to velmi těžké, pokud se oběti nemohou právně hra, bránit. To se týká také diskriminace vůči um, sexuální orientaci. Um, paní Kornelise, děkuji. Paní Janako, prosím, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych také poděkovala za prezentaci, která, zazně, která zazněla. Ráda bych zmínila následující body a věnovala se kompromisním návrhům. Kompromisní pozměňovací návrhy 4 až a 5 neodpovídají pozměňovacím návrhům, ze kterých vlastně vznikly. Myslím konkrétně, že u pozměňovacího návrhu 4 se nebo ukazuje na to, že mezi OSN a Egidou dochází k určité shodě. Myslím, že to bychom měli zohlednit v pozměňovacím návrhu číslo 4 a pozměňovací návrhu 3. Je jmenován název pro oblast, které vlastně přísluší jiná, jiný název. A u pozměňovacího návrhu 5, ten se vlastně vůbec netýká toho, pozměňovacího návrhu, z kterého pochází. Tam znělo úplně něco jiného, než co z toho vlastně vzešlo. A to stejné platí pro pozměňovací návrh 67 a 68 navrhovatele. Eh, tam se v původních pozměňovacích návrzích hovoří o tom, že dochází k různým propagandistickým akcím ze strany vedení a to samozřejmě poškozuje sousední stát. Musím říct, že ta, tento pozměňovací návrh neodpovídá realitě, kterou by měl vlastně popisovat. Rád bych tedy, ráda bych tedy poprosila pana zpravodaje, aby se vrátil ke svému původnímu pozměňovacímu návrhu. Nevíme, proč se pozměňovací návrh pozměnil. A nyní se vlastně zodpovědnost přesouvá na sousední země, pokud země nevstoupí do Evropské unie tak rychle, jak rychle to bude možné. Myslím, že zde hraje roli řada politických uskupení. A já si myslím, že za prodlení jsou zodpovědny právě tyto politické skupiny a ne sousední země. Myslím, že předpokladem, že předpoklady pro vstup jsou splněny a nesmíme na zemi uvalovat odpovědnost na to, že není připravena vstoupit eh, do Evropské unie pouze kvůli tomu názvu. Pan Korakis na dvě minuty. Eh, naslouchal jsem pro Foremu s velkým zájmem, četl jsem si návrh a skutečně v sousedních zemích se objevují pokusy o zlepšení situace a o zlepšení regionálních vztahů. Problematika názvu si žádá dobrou vůli na obou stranách samozřejmě. A e, my skutečně potřebujeme, aby to úsilí pokračovalo, jelikož existuje možnost nalézt řešení Pan Fuere tady uvedl, že existuje určité tření v souvislosti s menšinami. Pane Fore, domníváte se, že ten problém souvisí se zásadními hospodářskými problémy, které ta země právě prožívá? Já osobně nesouhlasím s tím, že vysoká nezaměstnanost by v tom celém byla nerelevantní. A pak vzniká otázka práv eh, odborových organizací, eh, které nejsou respektováno pak eh, prohlášení pracujících žen v textilním průmyslu eh, a jejich eh, nepříznivé situace. Pokud odborové organizace nedokáží pokud, pokud se také Evropská unie nezasadí o podporu skutečné demokracie, je to velký problém. Paní Nejc, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za delegace ALDE bych ráda předložila ústní pozměňovací návrh, který by nahradil pozměňovací návrh zelených kolegů týkající se bilaterálních sporů. Tento text eh, byl již předložen eh, tomuto výboru, když jsme diskutovali o zprávě o rozšíření. Není to tedy záležitost zcela nová, je to spíše opakování něčeho, na čem jsme se už shodli. Přečtu na konci návrhu 19 jsme chtěli uvést následující. Zdůrazňuje, že takové bilaterální spory by měly být řešeny zúčastněnými stranami. Ehm, pokud toto zúčastněné strany nedokáží, ehm, Unie by měla vyvinout veškerá úsilí pro nalezení řešení, zatímco takovéto spory by neměly představovat překážku na cestě k členství v EU a Unie by se měla snažit snažit vyhnout se zabřednutí do nedořešených dvoustranných sporů, ale zároveň by měla vyčkat jejich vyřešení eh, do eh, umožnění vstupu. Bohužel tyto bilaterální eh, spory by neměly být překážkou vstupu. Já si myslím, že bychom se naopak měli maximálně snažit Ehm, takovýmto sporům eh, zabránit. Eh, Dnešní zasedání výboru eh, zde má dva partnery do diskuze, a sice zvláštního zmocněnce a pana Tálere. Pan zmocněnec potom na své otázky ještě odpoví, ale pane Tálere, chtěl byste se nyní věnovat těm dvěma třem bodům, které se týkají pozměňovacích návrhů. Buďte prosím stručný. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že práce na usnesení o pokroku ukazuje velký pokrok a pět kompromisních návrhů představuje nejlepší možné výsledky, které jsou toho dokladem. Eh, máme eh, konstruktivní atmosféru ve všech politických skupinách k této otázce a jsem velmi tomu rád. O co usilujeme? Jednak usilujeme o to, abychom podpořili Makedonii v tom, aby dodržovala evropské základní hodnoty. Proto také vnímáme pokrok, kde je ho dosaženo. Také proto je podporujeme ve vedení ambicioznějších reform, zásadnějších reform i nad eh, rámec té rezoluce a také se snažíme vyhledat eh, řešení otázky názvu. To v tom usnesení také najdete. A usilujeme také o zvýšení povědomí mezi námi, eh, že máme zájem na pozitivním vývoji eh, v východním, na východním Balkáně z hlediska stability hospodářského a sociálního poktoru. Musíme, pokroku. Musíme si uvědomit, že status quo eh, není neutrální není neutrální v tom smyslu, že se prostě nic neděje. Zachování status quo je slepou uličkou, je to negativní záležitost. Západní Balkán je jako kolo. Pokud se eh, posouvá směrem ke členství v EU, eh, tak se postaví. Eh, po, dosahuje pokroku. Například liberalizace víz byla jasným dokladem tohoto jevu. Pokud se zastaví naproti tomu, tak spadne, jako když jedete na kole. A proto se musíme snažit skutečně udržet tu dynamiku celého procesu. A to je hlavním cílem usnesení a kompromisních návrhů. A k většině těch konkrétních návrhů, kdekoliv to bylo možné, jsem se snažil je podpořit, eh, pokud byli v tomto duchu a k ústnímu návrhu z, z ALDE a pak máme další ještě návrh zelených. Možná nemusím úplně souhlasit s tím konkrétním textem, má tam ještě rezervy, ale e, to je také záležitost e, plenárního zasedání, kde se výzda můžeme návrh podpořit. Myslím si, že jsme odvedli společně dobrou práci napříč politickými uskupeními a snažíme se v ní pokračovat. Děkuji. Eh, relatore, Pane zpravodaji, já bych se vás rád zeptal na následující. Padly zde otázky týkající se právě tohoto tématu, o těch bilaterálních konfliktech. Bilaterální spory a konflikty, o tom hovořilo více řečníků. Jaký je váš názor tady? Možná, že byste to mohl vysvětlit. One of my position is that... K mým názorům patří i to, a také se to dočtete jasně v textu, že podporujeme v hledání vzájemně přijatelného řešení, tedy jakéhosi bilaterálně dosaženého řešení. Pokud jde o texty v tom smyslu, že bilaterální spory by neměly mít vliv na přistoupení kandidátských zemí, já upřímně řečeno nejsem zcela spokojen s kvalitou textového návrhu, tak proto jej sám eh, nepodporuji, ale o tom se ještě rozhodne. Faktem je, a je to vždycky taková Eh, riskantní stránka takového ušlechtilého přístupu, že neuděláme dost, že neinvestujeme dostatek energie z naší strany, abychom pomohli vyřešit eh, bilaterální problémy, které tam objektivně jsou a které objektivně eh, brzdí procesy už mnoho let. Dobře, děkuji za toto vyjasnění a nyní bych vás rád poprosil, pokud je to možné, abychom se shodli na nějakém kompromisním textu. Teď jsme tím bohužel ztratili příliš mnoho času, ale o tom budeme muset i nadále hovořit s panem zpravodajem. Nyní bych rád udělil slovo zvláštnímu zmocněnci. Do páté hodiny máme ještě několik minut. Máte slovo, prosím. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo. Dovolím si nejprve odpovědět panu Kirilovovi my jsme dostali řadu peticí týkajících se problémů, s nimiž se potýkají občané té země nebo sousedních zemí. Těch peticí byla celá řada. A kdybych měl zasáhnout v každé takové petici, musel bych změnit náš úřad v úřad petiční. A to není mým mandátem. Mým mandátem je to, že v jakémkoliv kontaktu, kontaktu s vládou zdůrazňujeme, že naše odpovědnost hlediska reformy soudnictví a tak dále eh, můžeme monitorovat všechny tyto otázky a problémy ale, jak jsem už uvedl, do mých pravomocí nespadá v takových případech konkrétně zasáhnout. Pokud jde o postavení Rómů nebo násilí na ženách, to jsou reálné problémy, skutečné problémy a mm, Myslím si, že vláda i parlament jsou si vědomi těchto problémů. Máme několik projektů, které my, jakožto Evropská unie, financujeme, abychom eh, romskému etniku pomohli a také projektů, které řeší násilí na ženách, což je také skutečně zásadní problém a další případy diskriminace. I to je nutné řešit v této souvislosti. Navrhovaná legislativa proti diskriminaci velmi pomůže a my proto podněcujeme vládu, aby zapojila všechny části společnosti, tak aby výsledkem eh, byl nejlepší možný zákon, nejlepší možná právní úprava této problematiky politiky, která také bude správně odrážet směrnice EU v dané oblasti. A nakonec záležitost hospodářského rozměru a určité tření mezi menšinovými komunitami. Samozřejmě je to problém, ale není to ten jediný zásadní problém, který eh, by eh, šel napříč etniky a komunitami hospodářská situace v zemi je složitá, máme více než 30% nezaměstnanost, také mezi mladými lidmi. A pokud se procházíte městy, tak zjistíte tam, že jsou tam náměstí plná lidí bez práce ale naštěstí se vládě podařilo vyhnout se těm úplně nejhorším následkům krize a e, připravilo programy, které se budou snažit maximálně pomoci především marginalizovaným částem populace, tak aby tyto byly e, maximálně možným způsobem chráněni ze strany vlády e, a také rozpočtovou podporou to, tolik tedy na závěr mého vyjádření a chtěl bych ještě jednou poděkovat za příležitost s vámi hovořit. Možná jsem všechny otázky um, uspokojivě nezodpověděl, ale jsem přesvědčen, že děláme maximum v tom, abychom stavěli na pokroku dosaženém za poslední rok a doufáme, že se otázka názvu vyřeší zásadním způsobem v následujících měsících a to je skutečně naším přáním. Děkuji tedy zvláštnímu představiteli. Byla to velmi zajímavá výměna názorů. A co se týče těch pozměňovacích návrhů, které jsme nemohli probrat z časových důvodů, rád bych poprosil pana zpravodaje, aby je projednal s jednotlivými aktéry. Prosím ještě zítra před tím hlasováním a pokuste se prosím najít nějaké řešení pro ty kolegy, kteří se dnes nedostali ke slovu. Rád se tedy loučím Loučím se tedy se zvláštním představitelem a rád bych přešel k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to návrh usnesení o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2009. Spravodajem je pan Hanes Svoboda a nyní máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Budu velmi stručný. Dnes jsme hovořili se stínovými zpravodaji a došli jsme k určité shodě. Samozřejmě máme ještě řadu otevřených bodů, které ale zítra můžeme vyřešit před a během hlasování. Nejdříve bych se rád věnoval otázce Mezinárodnímu trestnímu, Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. Situace je taková, že po té, co jsme slyšeli dnes pana Bramece, eh, musíme říci, že podle názoru pana Bramece ještě existuje malý rozdíl mezi tím, co on považuje za nutné a mezi tím, co, za, co aktuálně dělá chorvatská vláda. To mi, pardon, řečník je přerušen. Pane Svobodo, promiňte, rád bych poprosil všechny, kteří opouštějí sál, aby tak učinili tiše, aby nerušili probíhající činnosti. Pane Svobodo, máte znova slovo. To mi bohužel neumožňuje říci, že dochází k plné spolupráci s Chorvatskem a myslím, že bychom měli zůstat u kompromisního znění, k kompromisní formulaci. Jak už jsem řekl, ta spolupráce neprobíhá ve velké míře, ale měli bychom dát společně Chorvatsku signál, aby se ještě více snažilo, aby překonalo tyto rozdíly. Uh, Eh, za druhé, co se týče justiční reformy a boji proti korupci, zde Chorvatsko v poslední době vykonalo mnohé. Samozřejmě ve svých aktivitách musí pokračovat, ale myslím si, že vláda za nového ministerského předsedy podnikla mnoho aktivit a tím nám vydává jasně najevo, že nikdo, ať už je jeho pozice jakkoliv, vysoká, není výjimut z boje proti korupce. Za třetí, vztahy Chorvatsko-Slovinsko se samozřejmě od minula v mnohem zlepšily. Jsem velmi rád, že se Slovinsko a Chorvatsko do určité míry zhodly a e, Slovinsko už ratifikovalo tady tu shodu pardon, Chorvatsko ratifikovalo a doufám, že Slovinsko eh, tu dohodu ratifikuje brzy. Posledním bodem je termín. Neustále panují diskuze o tomto vstupním termínu. Tady jsme ale velmi opatrní. Je zde určité cílové datum za podmínek, že Chorvatsko splní všechny podmínky. Eh, Nechceme stanovit konkrétní datum, chceme říci, že tomu bude v roce 2010. Nikdo neví, jestli budou vyjednávání uzavřena, ale naším cílem je, že přístupová vyjednávání budou. Tedy ta vyjednávání budou e, zahájena v roce 2010. Jak už jsem řekl, máme zde malé eh, rozdílnosti, neshody, ale myslím, že tam, kde je to možné, eh, proběhne zítra co nejsilnější, co nejjednotnější hlasování. A ty malé rozdíly, které ještě máme, musíme dát najevo Chorvatsku, že musí podniknout určité kroky, aby je vyrovnali, aby došlo k nějakému ukončení celých vyjednávání v roce 2009. Samozřejmě i Rada a komise podnikne všechno možné, aby to bylo umožněno. Důležité je také dobré sousedství mezi Slovinskem a Chorvatskem a to vše proto, aby ta dohoda byla úplně ratifikována v obou zemích, aby mohl být zahájen celý proces. Rovněž je důležité vyřešit bilaterální problém obou zemí a další bilaterální problémy s, mezi Chorvatskem a ostatními sousedními zeměmi. Takový je tedy stav věcích. Doufám, že to, byl poslední, že to byla poslední zpráva o pokroku a byl bych rád, kdybych mohl vypracovat příští zprávu už na základě přístupových vyjednávání. Ale jak jsem řekl, musíme pokračovat v našich aktivitách a zvýšit také úsilí Chorvatska. Děkuji. relatore, onorevole Posselt, per due minuti. Děkuji panu zpravodaji a slovo má pan Posselt. Pane předsedo, rád bych poděkoval panu Svobodovi za skvělou odvedenou práci. A rád bych poděkoval také ostatním stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Myslím si, že, pra, že zpráva je ve skutečnosti opravdu vyvážená. Ve většině bodů jsme si zajedno, v některých detailech možná ne, ale rád bych se věnoval několika bodům týkající se kompromisních pozměňovacích návrhů. Uh, jsem stejného názoru jako kolega Svoboda, že to, co říkal pan Bramrc, bychom si měli ještě jednou rozmyslet. Měli bychom si tedy rozmyslet, jestli tu druhou část máme zde čtyři části vlastně, jestli bychom tedy neměli výjmout druhou část, protože pan Bramerc jasně řekl, že neví, jestli ty dokumenty vlastně existují. To řekl zcela jednoznačně. Uh, a i jeho ostatní vyjádření byla extrémně opatrná, byla mnohem opatrnější než to, co dosud řekl. Takže bych poprosil, abychom si ještě jednou rozmysleli, jestli tu část dvě nevýjmeme, anebo nebudeme formulovat jedna. Jinak eh, v pozměňovacím návrhu jedna U kompromisního pozměňovacího návrhu dvě tam je moje skupina proti, protože hovoříme o tom, že tady ty věci jsou obsaženy v rámcové dohodě a ta formulace není u každé země jiná. Viděli jsme, že například u Makedonie je úplně jiná formulace než v Chorvatsku. Ale to je tedy názor naší skupiny. Kompromisní pozměňovací návrh 3, s tím naprosto souhlasíme, stejně tak s těmi třemi pozměňovacími návrhy ústními, které jsou naprosto skvělé. Myslím, že zde došlo jenom k malému nedorozumění v sekretariátě, o kterém jsem chtěl hovořit. U ústního pozměňovacího návrhu 2 jsme podle mého názoru eh, sinový zpravodajové a zpravodaj se shodli na tom, že u toho bodu změn v chorvatské ústavy. Vynecháme tady tu část a ověříme, jestli tomu tak skutečně je. Takže chceme zachovat původní text ústního pozměňovacího návrhu, než se ta věc vyjasní. To prosím, aby se ještě ověřilo, jinak je ten ústní pozměňovací návrh skvělý. Honorevole Weigel per due minuti. Grazie, prezidente. Na dvě slovo pan Weigl. By se oběma předgovorníkům, da je ta... Děkuji, pane předsedo. Já bych podpořil, co zde již zaznělo, totiž, že je to velmi pozitivní a optimistické, eh, optimistické usnesení rezoluce a že je výsledkem dobré spolupráce frakcí Eh, v parlamentu a i těch eh, z nás, kteří jsme se podíleli na jeho formulaci. Vyhodnocení je pozitivní, ale je tady několik problematických eh, bodů, které bude muset Chorvatsko řešit. S novou premiérkou vidíme dobré a nové signály, které eh, ukazují, že Chorvatsko chce jinak řešit eh, nebo mít jiný přístup k, k, eh, k korupci a trestné činnosti. Válka měla velké dopady na Chorvatsko, včetně masivního exodu z Chorvatsko a ti Srbové, kteří by se chtěli vrátit do svých domovů v Chorvatsku, mají velké problémy. Myslím si, že by bylo dobré, abychom připomněli Chorvatsku, jaké dluhy má vůči těmto lidem i v, ve formě zákonů, tak aby umožnila jednoduchý návrat těchto uh, uprchlíků a aby napravila škody, které byly způsobeny. Uh, byly vysloveny eh, názory či naděje, že Chorvatsko a Srbsko a další, kteří eh, chtějí vstoupit, by měli používat eh, znovu společný jazyk a takový jazyk neexistuje, jakási jugoslávština. Jsou to různé jazyky, které najdeme v tomto regionu, což je pravda i což platí o jiných oblastech v Evropě. Děkuji panu Vajglovi. A slovo dostává paní Brandt na dvě minuty, prosím. Děkuji za předložení zprávy a děkuji, že ty kompromisní pozměňovací návrhy jsou tak kvalitní. Vítáme pokrok, který učinilo Chorvatsko na cestě k přistoupení. Eh, eh, otázka klíčových dokumentů pro trestní tribunál je stále problematická. To, co jsme si dnes vyslechli, tak skutečně potvrzuje, že tady je problém, že tady je co zlepšovat a je potřeba, abychom trvali na zlepšení. Pak jsem chtěla zmínit řešíte otázku eh, justice a implementace lidských práv a práv menšin, dodržování těchto práv. I když na té straně práva a zákona se udělal pokrok, chtěli bychom vidět lepší implementaci a myslím si, že naše pozměňovací eh, návrhy posílili ten text v tomto směru. Co se týče lhuty 2010, jsem ráda, že tady není eh, to datum polovina roku 2010. Abych vysvětlila, jaké máme stanovisko, máme celkovou odpovědnost za eh, proces rozšiřování ve, na západním Balkánu a celý tento proces závisí na tom, jak si Chorvatsko povede. Když uděláme stejnou chybu jako s Rumunskem a Bulharskem, že stanovíme nějaké datum a potom se ukáže, že to bylo chybné a budeme muset dělat následný monitoring, eh, protože my vždy říkáme, že že musí nejdřív splnit všechny standardy, aby mohli vstoupit. A bylo by rizikové pro budoucnost rozšiřování EU na balkon, kdybychom učinili v Chorvatsku tutéž chybu. Já eh, vidím, že eh, někteří hovoří o 2000, roku 2010 a potom rychle přistoupení s monitoringem a to je špatný výsledek, špatné řešení. My bychom měli být eh, upřímní a říci jasně, Eh, Chorvatsko je teď připraveno a už žádné monitorování, žádná kontrola a než vytvářet nějaké eh, podivná kritéria a lhůty eh, a že říkat si, dobrá, ještě tam můžeme přidat ten monitoring. Takže my bychom říkali, Chorvatsko přistoupí, až bude připraveno a bez monitorování. Děkuji. Děkuji paní Brandner a slovo má pan Peter, dvě minuty, prosím. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já jsem vždy rád, když můžeme pozitivně ohodnotit pokrok kandidátské země, zejména pokud jde o Chorvatsko, které je sousedem Slovinska. Vítám také eh, úsilí pana Svobody směřující k tomu, aby zpráva skutečně reflektovala současnou situaci. Naším úkolem je kromě jiného pomoci vybudovat atmosféru, která by směřovala k pokroku, atmosféru, která by napomohla hledat vyvážená řešení některých nevyřešených věcí. V tomto kontextu chci zdůraznit, No. že je ta zpráva z mého pohledu eh, velmi dostačující a že neodráží ten pohled, který zde byl v minulosti. To znamená, že Slovinsko může za ten nedostatek pokroku. Eh, eh, myslím si, že to je nyní mnohem vyváženější. Námitky Slovinska byly pouze součástí dalších jiných námitek z jiných zemí a je důležité, abychom toto v těch pozměňovacích návrzích eh, odrazili, abychom vyřešili eh, otevřené otázky a abychom měli tři vítěze z celé té, nebo z tři, kteří by vyhráli v celé té situaci, jak eh, jak Slovinsko, tak Chorvatsko a celá EU. Co se týče arbitrů v, této, eh, v tom arbitrážním řízení, to si myslím, že není na nás, abychom rozhodovali a obě země by to měly rozhodnout v duchu spolupráce. A ještě jedna věc eh, tady na tu arbitráž eh, klademe velká očekávání, velké naděje a musím říct, že jsem poněkud nešťastný, že ta kom, filozofie, kterou přinesl komisař Ren byla poněkud odložena, eh, že se nedělají dvě věci simultánně, to znamená jedna, na jedné straně arbitráž a na druhé straně pro postup eh, vstup, přistoupení a nyní vlastně vidíme, že eh, arbitráž nebude a simultánně začne až poté, co bude podepsána přístupní smlouva a to podle mne nebude mít dobré důsledky a doufám, že obě země s pomocí komise najdou řešení řešení, jak to vyřešit ve správných časových horizontech. Děkuji. Eh, eh, Je zde nyní přítomen zástupce komise, který by se rád vyjádřil. Nevidím pana Johna. A dobře, tak tady pan Svoboda, možná, že byste se mohl vyjádřit k tomu, co jste právě slyšel. K bodům pana Petrleho musím říci, že před, to je předmětem té dohody. A sice, že vyšetřovací proces se bude konat po uzavření vstupních jednání. To nemůžeme změnit, to bylo obsaženo v celém tom balíčku vyjednávacím a to, na čem se shodneme, to musíme prostě akceptovat, tak tomu je. A k tomu pozměňovacímu návrhu pardon, k té námice Bulharska a Rumunska, je tam rozdíl. Tehdy jsme zmínili konkrétní vstupní datum, ke kterému jsme směřovali. Tady máme pouze možnost, že uzavřeme přístupová jednání se vším s tím ratifikačním procesem a tak dále v určitém termínu. K panu Posotovi Ehm, umím si představit nějakou změnu, ale to samozřejmě souvisí s tím, jestli se dokážeme zhodnout. Takže nemá smysl teď celou věc oslabit a hledat nějaký kompromis, který bude zamítnut. Umím si představit, že u toho kompromisního pozměňovacího návrhu formulujeme první část následujícím způsobem. Zdůrazňuje, že Jedna část zůstala nevyřešená. Konkrétně pokrok v oblasti vyhledávání chybějících vojenských dokumentů. A pak to postupuje. Tak to pokračuje. Apeluje na chorvatskou vládu, aby nadále pracoval s tribunálem. Eh, indirekt. Takže tím pádem nezmiňujeme tu otázku přímo, ale formulujeme to spíše všeobecněji. Můžu si ještě s kolegou Posotem o tom promluvit, pokud bude souhlasit, můžeme to tak udělat. Ale pokud si myslím, myslí, že je to stále příliš kritické, tak zůstaneme při tom původním textu a potom o tom budeme hlasovat. To je vše, pane předsedo. Jak jsem řekl, máme zde malé různosti rozdíly. O tom samozřejmě budeme hlasovat, to se uvidí v tom hlasování, ale nevidím v tom velké problémy. Rád bych ale připomněl ještě jednu věc. Volba předsedy eh, hlavy státu Chorvatska. Ta nám ukázala zralost země. Protože eh, jsme na jedné straně měli eh, populisticky jednající kandidáty a vidíme rozdíl eh, mezi těmi kandidáty a tím, kdo byl opravdu zvolen. Vidíme, že ve druhém volebním kole byl zvolen ten opravdu seriózní kandidát, který bojuje proti korupci a je pro nás určitou zárukou. Myslím, že to je velmi pozitivní známka, kterou nám Chorvatsko vysílá. Děkuji panu zpravodaji, říká předseda. A nyní bohužel musím na tři minuty zasedání přerušit. Bohužel zde není ani žádný zástupce. Prosím, nyní máme tři minuty přestávku. Prima di dare la parola alla relatrice Oman Reuten, než nyní udělím slovo paní Omen Reuten, zpravodajce, k návrhu usnesení o zprávě o pokroku Turecka za rok 2009. Rád bych přivítal delegaci, delegaci z Turecka. Delegace se stává ze členů parlamentního zhromáždění pro harmonizaci evropských nojem se spolu s předsedů smíšeného parlamentního výboru Evropského parlamentu a Turecka, pana Erbana. Budou dnes sledovat naši práci a srdečně vás zde vítám. Paní Omen Reutn je přítomná a nyní uděluji slovo. As always, Mr. President, discipline jako vždy, já se, tedy, já se uchýlím k holandštině, k nizozemštině. A po, prosím, říká pan předseda, abychom se sklidnili. Pokračujeme v našem zasedání. A pokud chcete diskutovat, prosím, abyste tak činili v kuloárech. Vždy bychom měli zdvořile uh, a tiše naslouchat eh, k tomu, kdo hovoří, což je paní Omen. Pane předsedo. Eh? Vážený pane předsedo, vážení kolegové, ráda bych v úvodu poděkovala svým kolegům za konstruktivní příspěvky k této zprávě. hodnotím velmi pozitivně, že došlo k dobré spolupráci se stínovými zpravodaji a myslím si, že jsme v mnohem dospěli ke shodě. Můj záměr je teď, pane předsedo, je, abychom jako parlament vypracovali jasnou a vyváženou zprávu a její poselství vyslali i na venek. A k tomu potřebují vaši většinu. Než se nyní budu věnovat pozměňovacím návrhům, ráda bych udělala několik poznámek. Na těchto poznámkách a tématech se možná úplně nezhodneme. Ty poznámky se týkají nejnovějších nejnovějšího vývoje. Minulý týden jsme ve Štrasburku vedli rozpravu o zákazu strany DTP. Od té rozpravy ústavního soudu v prosinci došlo k několika teroristickým ús útokům. Došlo eh, k zadržení řady členů DTP a stále ještě hrozí několik zatčení poslanců. Rozprava v prosinci byla velmi otevřená a celá diskuze od léta byla také velmi otevřená. Zdá se, že nyní ta otevřenost skončila. Jako zástupkyně eh, národa a lidu samozřejmě mi není určeno rozhodovat o rozsudcích soudního dvora. To je samozřejmě rozhodnutí soudního dvora. Ale, pane předsedo, ráda bych řekla, že by rozsudek měl být přizpůsoben eh, rozsudkům Benátské komise a ostatním rozsudkům. Eh, ve zprávě o pokroku jsem napsala svoje doporučení týkající se tohoto tématu. Budu hovořit pomaleji, říká řečnice aby došlo k dobrému přetlumočení. Proto tedy budu hovořit pomalu, aby všichni tlumočníci mohli dobře pohodlně pracovat. Minulý čtvrtek, pane předsedo, padl rozsudek o vojenských soudech zákon, který má omezit jurisdikci vojenských soudů. Já jsem to s kolegy, s kolegy hodnotila pozitivně. Ale ústavní soud vše anuloval. A já si v této oblasti dělám velké starosti, abych byla upřímná. Um je důležité, co v Turecku způsobila také celá věc Sledgehammer. Myslím, že to mělo vážné důsledky. Myslím, že došlo k chybnému rozsudku, který byl vykonán na základě platných zákonů. Myslím si, že nám to jasně ukazuje, že je potřeba ústavní reformu, aby se našlo nějaké vhodné řešení. Rozsudek, který nám způsobil velké starosti, by měl být výzvou k opozici, aby spolupracovala. Aby spolupracovala na vyřešení problému ústavy aby byly provedeny všechny reformy, které jsou v této souvislosti nutné. Evropský účetní dvůr rovněž provedl první kontrolu výplat 2005-2006. V roce 2002 až 2004 se zjistilo, že absorpční kapacita Turecka je nedostatečná a neuspokojivá. Pane předsedo, od roku 2004 do roku 2006 byla absorpční schopnost Turecka dobrá. Turecku se podařilo to zvládnout a to musíme mít také na paměti. Ukazuje se také jako další bod, že máme mnoho priorit. Ráda bych proto poprosila o následující. Předložila jsem ústní pozměňovací návrh, abychom zavázali Evropskou komisi k tomu, aby ověřila, jaké důsledky má nástroj EPA. Ten nástroj je sice dobrý, ale musí být lépe implementován. Nyní se dostávám k pozměňovacím návrhům. Co se týče pozměňovacích návrhů a kompromisů, mám několik poznámek. Moje první poznámka je následující. Pokoušela jsem se vše shrnout v kompromisních návrzích. Některé pozměňovací návrhy byly příliš specifické a nebo neukazovaly jasné spojení s pokrokem 2009 a proto jsem je nepřijala. Dále jsme zde měli řadu pozměňovacích návrhů, kde jsem se řídila návrhy kolegů, například pozměňovací návrh 7 pana Lambsdorfa, stovka pod, od Maria Maura, 116 od pana Lambsdorfa, 125 od pana Čegorgia, 137 od paní de Kaiser, 184 a potom 193 pana Lambsdorfa. A dále, co se týče Kypru, tyto otázky hrály také velkou roli. Společně se stínovými zpravodaji jsem se pokoušela dospět k jasnému, ale širokému kompromisu. V mnohem jsme se shodli a nyní bych se ráda zeptala kolegů, eh, pardon, poprosila bych ráda kolegy, aby mohli respektovat eh, tento kompromisní návrh. Ten je obsažen v návrhu 10 co se týče čísla 28, 29 a 30. A potom Ečko, ten bych ráda stáhla. U některých k tomu již došlo, u některých ne, ale to k tomu ještě může dojít. Ráda bych nyní řekla něco na adresu kolegů ze socialistické skupiny. Mám ten dojem, že se nám podařilo dospět ke kompromisu a mám z toho velkou radost. Mým dalším bodem je, pane předsedo, následující a dělá mi velké starosti. Pozměňovací návrhy a body odůvodnění, které jsou proti, nemohu podpořit. A proč? protože mám zde v parlamentu s touto zprávou zkušenosti a proto vím, že například pozměňovací návrh 28 nás vystavuje nebezpečí, že nebude podpořen většinou v parlamentu. A kromě toho je pozměňovací návrh číslo 28 něco, co nemůže být připojeno k bodu odůvodnění A. Tam se jedná o kompromis, ke kterému jsem dospěla s ostatními kolegy, jako je například kolega Svoboda. Jde tam o to, že půjde o vstup. Ačko je tedy velmi vyvážený text, který umožňuje ostatním mít nějakou možnost, možnost volby. Jde nám tady přeci o vyjednávání v sou... odpovídající přístupovým jednáním a protokolu. Na závěr bych ráda řekla následující. Touto zprávou chci vyslat jasné poselství na venek. As members of this parliament. This report has... Tato zpráva, podle mého názoru, eh, obsahuje jasné přesvědčení, v souvislosti se vstupem Turecka do Unie a my bychom měli Turecku vydat jasné poselství. Jasné poselství, které zahrne každého člena tohoto parlamentu. A takové poselství může být jasné jenom tehdy, pokud si uvědomíme, že musíme vzít každého na palubu, takzvaně. A právě protože je to tak důležité, Eh, apeluji na ty členy, na ty poslance, kteří nestáhli zatím, nebo kteří by se chtěli ještě vrátit k návrhům, k pozměňovacím návrhům, ke kompromisům, chci na ně apelovat, aby návrhy stáhly, protože jedině tak se to poselství nerozmělní a potřebujeme ho všichni. Děkuji. Ringrazio la relatrice per la sua... Děkuji paní zpravodajce za to, co nám řekla. Ke slovu se přihlásilo mnoho kolegů, dohromady 12, a já bych vás rád poprosil, abyste byli struční. Nejdříve mají slovo stínoví zpravodajové a koordinátoři. Takže pan Howitt, dvě minuty, prosím. Uh, if it's two minutes, I'll have to, uh... Pokud to mají být dvě minuty, tak budu muset skutečně výrazně osekat, co jsem chtěl říci. Chci v každém případě eh, poděkovat eh, a ještě zdůraznit, že jsme eh, s paní Reuten nedošli ke schodě, ač jsme se nesmírně snažili filozofie za pozměňovacími návrhy, které jsme jakožto socialisté předložili, jsou pro vstup a řeší některé kritické otázky v oblasti Kypru, například tureckých osadníků na Kypru a také práv řecké menšiny na některých ostrovech a chceme dosáhnout vyváženost a myslím si, že paní Umen Reuten musela také přistoupit na složité volby v těchto oblastech. Těžce se rozhodovala. Ale chceme, v zásad, aby bylo dosaženo pokroku my jsme došli ke schodě ve všech kompromisních návrzích a e, jenom dvě musím zmínit. Jednak zpravodajka si přála, abychom stáhli návrh 28 nový odstavec 1, což je vyvážený text, který uvádí, že opět začaly reformy, ale je potřeba zvýšit dynamiku ze strany Turecka a Ehm, také tam nezmiňuje právo o pokroku ze strany Evropské unie a také ehm, důrazňuje, že cílem tohoto by měl být vstup. A my tam také zdůrazňujeme, že ehm, nastala doba na to, abychom otestovali to znění, zda je relevantní. A myslím si, že tento parlament se všemi politickými frakcemi by měl zvažovat, co nám říká Turecko o tom, jak plníme sliby, když my říkáme Turecku, vy musíte plnit své sliby. A nyní hlasovací seznam chci poukázat sekretariátu a předsedovi, že eh, hlasovací seznam ke kompromisnímu návrhu 10 eh, zahrnuje také odkazy na eh, odstavec 28 a úvodní ustanovení E Uvědomme si, že nedošlo k schodě v tom smyslu, že pozměňovací návrh 125 a 22 a 23 jménem za socialisty byly zahrnuty v kompromisním návrhu číslo 10 a důležité je, aby se tyto názory na kompromisní návrhy objevily také tady a aby naše návrhy 152, 22 a 23 zahrnuty byly. Musím na tom trvat. Děkuji. Je superato di molto il tempo che gli aveva segnato. Děkuji panu Hojtovi, ale pozor, překročil jste řečnickou dobu. Samozřejmě, že vaše poznámky byly velmi technického rázu a proto jsem vás nechal mluvit. Rád bych ale všechny ostatní poprosil, abyste byli struční. Pan Lansdorf má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také ostatním kolegům za dobrou spolupráci. Myslím, že cíl, který před sebou máme, je dostat vyváženou zprávu. Zprávu, ve které podpoříme tu proreformní, to proreformní směřování v Turecku. Jde o to, aby reformy v Turecku pokračovaly a my jako parlament bychom měli tím, co tady schvalujeme, působit tímto směrem. Rovněž si myslím, že pozměňovacím návrh 28 nemůžeme odsouhlasit. V bodě odůvodnění A jsme našli jasnou formulaci, která hovoří o přístupových jednáních, aniž bychom museli opakovat eh, nějaké cíle a hovořit o nějakých cílech. To znamená, že přístup bude jasný, pokud budou splněna kritéria, ale my nevíme, jestli tomu na konci procesu tak opravdu bude. Proto je tento bod velmi vyvážený. Eh, shodlo se na tom opravdu mnoho kolegů a proto bych rád zamítnul všechny pozměňovací návrhy k bodu A. Zpráva by rovněž měla vyslat jasný signál týkající se výroku ústavního soudu. Eh, děkuji kolegovi za pozměňovací návrh k odstavci 9. Chceme zaručit občanskou kontrolu nad vojenskými soudy, chceme taky občanskou kontrolu nad soudy v Turecku, proto si myslím, že eh, by původní formulace byla problematická. Myslím, že je také důležitá otázka svobody eh, smýšlení a svobody projevu, proto podporujeme pozměňovací návrh 23 eh, k mediální svobodě. A Jsou to velmi důležité otázky, obzvláště pro moji skupinu. Eh, svoboda tisku, svoboda médií, svoboda projevu musí být právně zajištěná. Paradoxně nemáme pro mnoho otázek právní rámec a to musíme změnit. To je velmi důležitou součástí reformní agendy v Turecku. Nyní slovo dostane paní Flotr, předsedkyně smíšeného výboru Evropská unie Turecko. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat za eh, odvedenou práci, protože eh, to je ovocem společné snahy o dosažení nejširšího možného koncenzu a doufám, že tento koncenzus jen tak nevyprchá, protože jsme skutečně blízko společnému názoru k tomu, co musí být řečeno o situaci v Turecku. Já bych ráda zašla do větších podrobností k některým kompromisním návrhům, které byly předloženy. Nejprve, paní jmenu, Reuters s tím, že přidala pozměvací návrhy, eh, řešila zklamání eh, nad rozhodnutím soudu omezit eh, vojenskou jurisdikci. Ale čeho litujeme? Ta lítost je doprovázena ještě Eh, tím, že se toto vrací zpět do Národního schromáždění Turecka eh, s hledáním dalšího kompromisu. To je zásadní problém, protože to poukazuje na to, že eh, ústavní soud je skutečně mimo debatu. Měli bychom v tomto smyslu se snažit o konsenzus. S tím, že se stáhl návrh 16, tam se odkazovalo na eh, ves, eh, nické ozbrojené síly. Náš návrh 132, který není eh, ošetřen v žádném z těch kompromisů. Já zmiňuji záležitost odpíračů vojenské služby z důvodu svědomí. Ehm, toto není uznáno jakožto možnost a to Eh, také oslabuje pozici HCR. A týká se to řady lidí v Turecku, kteří eh, třeba eh, by se měli právě o toto stanovení snažit. Naproti tomu, co je uvedeno na hlasovacím seznamu, pozměňovací návrh 156 zahrnut není do kompromisu tím do toho kompromisu 10. Tam se bude hlasovat odděleně o něčem poměrně jednoduchém, eh, s tím, že eh, říkáme, eh, chce, budeme usilovat o to, aby Turecko se maximálně zasadilo o spolupráci s námi, s OSN, s dalšími subjekty, aby našlo trvalé řešení problému Kypru. A pozměňovací návrh 28 ve kterém se píše o cíli, eh, tedy budoucí přistoupení. Děkuji, říká předseda pan Van ten dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že ani ty dvě minuty nevyužiji, protože na úvod bych rád řekl, že souhlasím s tím, že musíme vydat jasné poselství Turecku v souvislosti s potřebou pokračovat v reformách Současně ale musíme jednat spravedlivě, férově a přesně nesmíme zneužívat myšlenku kompromisních návrhů, protože podle mého názoru kompromis odráží všechny prvky kompromisu. A pokud se podívám na kompromisní návrh 10, kde byly zahrnuty tři moje návrhy 140, 169 a 175, musíme si uvědomit, že jejich obsah v tom kompromisním návrhu vůbec obsažen není. Nemůžeme tedy používat tyto takzvané kompromisní návrhy, abychom tímto odstranili z hlasovacího seznamu skutečné pozměňovací návrhy jednotlivých poslanců. V tomto smyslu eh, by se měly hlasovací seznamy změnit a já jsem už zdůrazňoval, že máme vyvážený přístup. Například v mém návrhu 169 Tady nejde jenom o apel na tureckou vládu, aby aktivně podporovala probíhající vyjednávání v oblast, eh, co se týče Kypru. To se týká apelu na dalších vlád, třeba eh, řecké vlády, eh, aby se snažila zasadit o pozitivní výsledek. Můj návrh 175 se týká průzkumných činností v oblasti přítomnosti ropy ve východním středomoří. A to by mohlo mít zásadní dopady na řešení kyperské otázky a mělo by se to v tom textu projevit. Stejně tak, když píšeme, že Turecko neimplementovalo dodatečný protokol, měli bychom také zdůraznit, že stejně tak Evropská unie nerealizovala své rozhodnutí zrušit izolaci severního Kypru, tedy druhá část takto výhodně sjednotila vyrovnané eh, dohody, eh, ale jde mi především o to, že se zneužívá myšlenka kompromisních návrhů. Slovo má kolega Artičodos na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych rád poblahopřál paní zpravodajce. Blahopřeji k práci, kterou odvedla a je skvělá. Děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří spolupracovali. My jsme pro vstup Turecka a řeknu to hned na začátku. My jsme v souvislosti s Tureckem byli vždy toho přesvědčení, že je rovněž v zájmu Kypru nalézt nějaké řešení kyperské otázky a aby také Turecko vstoupilo do Evropské unie. Pane předsedo, milí kolegové, naše pozměňovací návrhy by měly být formulovány tak, aby podpořili enormní snahy, které jsou podnikány teď pro vyřešení kyperské otázky. Pozměňovací návrhy se tady musí ubírat tímto směrem. Předložili jsme pozměňovací návrhy, které vyžadují od všech zúčastněných stran odvést určité snahy v řešení kyperské otázky. A myslím si, že je možné, aby Turecko vyřešilo otázku s větším úsilím než například Řecko, které může odvést jen mnohem menší eh, snahy. Hovořím také o vyjádření pana von Ordena a ostatních kolegů. Je potřeba říci, že řečtí i turečtí obyvatelé Kypru mohou eh, z těchto opatření a ze vstupu pouze profitovat. Říkáme také, že izolace turecké strany Kypru musí být zrušena. Je také nutné ukončit vojenskou okupaci. Chceme, aby tento návrh usnesení obsahoval určité odkazy na závěry z prosince a abychom rovněž podpořili naše návrhy, které jsme dosud postrádali. Minuty. Na dvě minuty dostává slovo pan Brok. Pane předsedo, děkuji vám a mám několik poznámek. Co se týče ankarského protokolu, musíme říci, že, musíme stan- že jsme stanovili určité pořadí a lhůtu do konce loňského roku že mají být splněny určité podmínky. Nyní jiným dokumentem nemůžeme říci, že to, na čem jsme se shodli a co bylo stanoveno, bude znova zrušeno. musí být doru, eh, dodrženy závazky, na kterých jsme se shodli. Další eh, bod je prozba na kolegu Howita, aby ještě zvážil svůj názor. Samozřejmě, že se můžeme vydat určitým směrem a sice, že budeme v příštích pěti letech rozpolceni v otázce Turecka. Někteří budou chtít ukončit přístupová jednání, anebo můžeme sledovat linii, kterou nám navrhla paní zpravodajka v posledních letech a sice, že přístupová jednání a celý proces bude pokračovat. A já jsem toho názoru, že v zájmu Evropské unie, tohoto parlamentu a také Turecka je, abychom se pokusili najít nějakou eh, střední cestu široké většiny. A to není pouze otázka parlamentu Turecka a ostatních, ale že také dojde ke žhavým diskuzím. Nyní se tedy eh, nacházíme na určitém rozcestí a má to co dělat s ostatními 27 státy. Takže bychom se měli do zítřka rozmyslet, jestli bychom měli eh, zvolit jeden přístup, který navrhuje pan Howitt, a nebo přístup paní zpravodajky, který už pět let připravuje. Dvě minuty. Dvě minuty má slovo pan Kopa. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych ráda poblahopřála paní zpravodajce. Každý rok totiž vypracovává skvělou a vyváženou zprávu. Kompromisní pozměňovací návrhy jsou velmi dobré a tato zpráva rovněž přibližuje různé názory. Myslím, že tato zpráva o Turecku přichází ve velmi důležitý okamžik. Pozměňovací návrhy zpravodajky jsou také velmi dobré. A poslední rozhodnutí ústavního soudu k e, zákazu DTP a rovněž omezení možností se obracet na vojenské soudy nepřispívají k tomu, aby, se vojsk, aby bylo vojsko omezeno jako takové. Myslím, že vstup Turecka je ještě velmi daleko. I přes vyslovené sliby byl eh, uzavřen eh, kněžský seminář v Haikis a Neustále je porušován vzdušný prostor Řecka. Ministři zahraničních věcí v současné době diskutují o zahájení dialogu mezi Ankarou a Atem, Aténami, ale takovéto události dialog poškozují. Myslíme, že vyjednávání musí probíhat na určité úrovni a e, proto je důležité, aby se Turecko drželo AKY Evropské unie, protože Evropská unie nestojí o ten vstup tolik jako Turecko. Merci beaucoup, monsieur. Slovo má pan Karcak na dvě minuty. Merci, madame Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat paní eh, zpravodajce za práci, kterou odvedla a chtěl bych vyjádřit své stanovisko k její žádosti, aby byly staženy ty pozměňovací návrhy, které se týkají situace na Kypru. Já bych chtěl, aby zpráva byla vyváženější v tomto duchu. Ve zprávě k Turecku za v loňském roce jsme nakonec dospěli k velmi vyváženému textu a ten byl zachován v návrhu. Ale v tom kompromisu číslo 10 dnes eh, jsme eh, se vychýlili z té rovnováhy, která původně v tom návrhu byla. A zejména zapracování podmínky, která se týká kolonizace, která se týká dalších věcí. To je uh, Eh, součást, která je eh, součástí toho vyjednávacího balíčku mezi oběma stranami a já eh, to nevidím úplně velmi jasně v tom textu. V tom kompromisním návrhu číslo 10 není nic, co by směřovalo k té vyváženosti, kterou chceme zachovat. Snažili jsme se o pozitivní tón, co se týče požadavků v souvislosti s Kyprem a chceme tento, tuto rovnováhu zachovat a měli bychom alespoň jeden tento pozměňovací návrh zvážit, který hovoří o vůli či touze mm, parlamentu zastavit e, izolaci severní části z e, ostro. Cornelison. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat paní zpravodajce, protože je ta zpráva velmi dobře vyvážená. Diskuse k Turecku je vždy rozpolcená. Někteří jsou pro, někteří jsou proti. To neplatí o těch ostatních zemích eh, kandidátských Myslím si, že se shodneme však na přání reformovat v, v Turecku a ta reformy jsou vždy stejné a vždy si myslím a ostatní doufám taky, že eh, eh, že ta snaha o přistoupení je nezbytná pro ty reformy. Konstitucionální reforma, ústavní reforma eh, nenastane, pokud EU neřekne ne. Eh, <clears throat> paní Omen Reiten také řekla, že bychom měli Turecku vyslat jako parlament jasný signál a ten signál, že musí být nejenom jasný, ale také velmi silný. Myslím si, že úvodní ustanovení A je dobrým příkladem. Eh, paní zpravodajka tady výběrově cituje a končí uh, ten citát uprostřed, ta, ten proces nemá být otevřený eh, je zde vždy snaha o plné členství a to by mělo být jasné a to bychom měli tureckému lidu vzkázat a je to v zájmu i Evropské unie samotné. Eh, děkuji paní Janaku, dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poblahopřála paní zpravodajce ke zprávě. Ta zpráva není jen vyvážená, ale ta zpráva opravdu odráží realitu, opravdu se jí blíží a to je důležité, proto nezávisle na tom, jakou pozici ke vstupu Turecka každý zastupuje, je ta zpráva vyvážená. Turecko je kandidátskou zemí a to právo dodržet kodaňská kritéria ji nemůžeme odepřít a potom se stát jednoho dne členem Evropské unie. I já jsem toho názoru, že si nesmíme s Tureckem tady hrát žádnou hru, ale Turecko po té, co nastoupilo na tu cestu, se musí přizpůsobit tomu, co se očekává od demokratických zemí Evropské unie. Paní zpravodajka se pokusila dospět ke kompromisním formu, mm, kom, pozměňovacím návrhům, které obsahují jasné poselství o této kandidátské zemi. Není to žádná malá země. Kdyby vstoupila do Evropské unie, Evropská unie by se výrazně změnila. Děkuji za pozměňovací návrhy 19 a 32 a 98. V těchto pozměňovacích návrzích zpravodajka ještě jednou vychází vstříc tomu přání eh, týkajících se ostrovů Imvros a Tenedos. Slovo má kolega Mavro Nikolas na dvě minuty, říká předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Rovněž bych rád poděkoval paní zpravodajce za snahy, které podnikla. A to vše, aby přispěla k tomu, abychom měli před sebou vyvážený návrh usnesení o Turecku. Rád bych vyjádřil svou spokojenost nad tím, že se poukazuje na výstavbu sídlišť. Protože o ta tady jde, myslím, že v tomto pozměňovacím návrhu tento problém padá jako existenční problém. Ehm, samozřejmě, že dochází k demografickému vývoji na, Kupru, na Kypru a tak si to Turecko také přálo. Druhý bod, který bych rád zmínil následující, je samozřejmě skvělé, když řekneme, všechny zúčastněné strany musí přispět k vyřešení kyperské otázky. Turecko je ale jediným prvkem, který reprezentuje vojenskou sílu. A myslím, že bude těžké najít nějaké řešení. Rád bych řekl, že při prohlášeních o Kypru Turecko docílilo dosud pouze jediného. Požadovalo, aby pro Turky na Kypru a v Evropské unii bylo zaručeno dodržování úmluvy o lidských právech. A to je třeba si vykládat tak, že je Evropská unie brána jako rukojmí v řešení kyperské otázky. A dále bych rád řekl, že pokud Evropská unie hovoří o izolaci tureckých obyvatel Kypru, musíme říci, že důvodem k této izolaci je přítomnost turecké armády. 20 tisíc z původních 80 tisíc obyvatel Kypru pracují v jižní části Kypru. Slovo má pan Daf na dvě minuty. Um, uh, Mr. Pan Štefan File nám řekl, že se domnívá, domnívá, že je třeba dát nebo navrátit důvěryhodnost procesu přístupu Turecka. Já si myslím, že má pravdu. A myslím si, že pozměňovací návrh 28 velmi přiměřeně podporuje tento přístup komise. Já si myslím, že je vhodné, abychom takto otestovali náladu v parlamentu. K otázce Kypru bych doporučil, abychom příznivě zvážili pozměňovací návrh který hovoří o nezbytnosti toho, aby Turecko vyhnal, vyslalo při, přiměřený signál a podpořilo příslušné hovory, e, dohovory vyjednávání. Mělo by, je to, nastala vhodná doba ke stažení některých e, vojenských jednotek. A to by mělo vzhledem k tomu, že je zablokována obchodní situace, to by měla být velmi jednoduchá a přímá záležitost, kterou by Turecko mohlo učinit tak, aby eh, umožnilo usazení eh, aby umožnilo osazení, usazení nebo osa, osazování tohoto ostrova, té části. A to si myslím, že je v kompromisu číslo že se objevuje v kompromisu 10. Děkuji, pan Kasulides hovoří. Já bych rád poděkoval paní Omen za její uh, zprávu a ta jako kompromisní pozměňovací eh, návrhy, ty kompromisní eh, pozměňovací návrhy, tak jak byly předloženy, ty vytvářejí velmi jemnou rovnováhu, eh, která která jasně naznačí, že když Turecko učiní určité věci, tak tyto věci pomůžou Turecku eh, eh, ke vstupu do EU, pokud o to stojí a až bude připraveno. V otázce Kypru bychom neměli činit něco, co by bránilo Turecku v pokroku a musíme být velmi opatrní v tom našem znění a myslím si, že to znění navržené je vhodné. Nevím, neznám jiné místo, kde by se tak zvýšila životní úrovní, úroveň, jako v té kyperské komunitě a, a ta, ty statistiky jsou průkazné, co se týče ekonomického zlepšení. A my bychom měli vyslat signál Turecku, že pokud Turecko bude řešit kyperskou otázku, bude to v jeho prospěch. Eh, kdybychom toto neučinili a ti, kteří podporují vstup Turecka do EU, by měli s tímto směrem uvažovat. Dvě minuty pan Chiochorus. Děkuji, pane před paní Chorus. Snaha paní zpravodajky je velmi dobrá a návrh na usnesení je kvalitní, to znamená, že budeme mít ve výsledku kvalitní, rozhodnu, kvalitní usnesení. Promiňte. Je potřeba zajistit, že aby byla uh, zohledněna práva všech, lidská práva všech občanů na Kypru, to znamená, že se Turecko bude muset stáhnout. Eh, nyní se uprchlíci eh, žalují Turecko u soudu pro lidská práva a jedna věc je také u britských eh, soudů. Severní část Kypru to, a izolace této části, to, to Eh, jak řekl kolega, je vlastně důvod, proč turecká armáda eh, okupuje tuto část. Chci pogratulovat po, pogratulovat paní zpravodajce a měli bychom, pokud eh, tady hovoříme o usazování tureckých eh, občanů na severu ostrova, že bychom to měli nazvat nezákonné usazování. A kolegové změnili, zmiňovali turecký návrh eh, jako konstruktivní, jako krok ku předu, avšak je třeba si uvědomit, že tyto návrhy Turecka obsahují nepřijatelné prvky jako oddělenou suverén, suverenitu, dvě centrální banky a navíc tu myšlenku, že by Turecko bylo schopné transformovat své občany na evropské občany ještě před vstupem do EU. Eh, pan Kumusakos dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo práce na návrhu byla dobrá, návrh je kvalitní a jsem rád, že je projednáván v konstruktivním duchu. To také znamená, ty kompromisní návrhy byly předloženy. Neměli bychom tedy roz, eh, narušit tu velmi citlivou rovnováhu, která tady je, ale nebudu skrývat, že já osobně bych chtěl, abychom byli jasnější a abychom byli také striktnější. Co se týče toho nebe, té nebezpečné vojenské operace v Egejském moři. Tyto to se dotýká řeckých ostrovů a vede to k obavám, ba i strachu, a že by to mohlo eh, vyústit v plnou, plnohodnotnou krizi. Nedávno turecký tisk uvedl, že v období 2002 a 2003 generální štáb se domníval, že dojde takže že ta krize přejde na krizi takzvanou horkou krizi a toto zveřejnění Bohužel, zveřejnění této informace, bohužel, ta, ta informace nebyla popřena generálním štábem, což ukazuje, že e, trvající zájmem Eh, turecké, tureckých vojenských sil v Egejském moři, že toto by se mohlo stát nástrojem na plnění jiných cílů a plánů, včetně eh, eh, invaze, což je něco, co je samozřejmě problém, problematické a to bychom měli v tom kompromisu odrazit. Komise, má zde komise někoho, kdo by zde chtěl pohovořit? Doktor Filoj, prosím, dvě minuty. Thanks very much, uh, Mr. Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně mám tedy dvě minuty konkrétní věci, které se objevují v eh, zprávě paní Reuton eh, požadavek na studie programu, na studii programu GAP my jsme řekli již v usnesení z minulého roku, že není pro nás možné takovou studii provést. Důvodem je rozsah této studie, protože GAP eh, se eh, zabývá energií, eh, zemědělstvím, zavlažováním, vzděláváním, zdravotnictvím, lesnictvím, čili týká se devíti provincií, 22 22 eh, přehrad, mnoha elektráren, 17 tisíc čtverečních kilometrů. Eh, to je celá nad rámec jaké, jestli případné dopadové studie a je to nad rámec mandátu a zdrojů komise a navíc bychom proto neměli právní základ. Druhý požadavek se týká vyhodnocení předstupního programu a finančních nástrojů Tady bych chtěl říci, že předpokládáme, předpokládáme vyhodnocení ex post od roku 2011 všech těch předstupních nástrojů, včetně fáre a včetně ehm, těch eh, transitních nebo přechodových opatření. Výsledky této studie budou zveřejněny na webových stránkách komise. Pozměvací návrh 28. Víte, jaké je stanovisko komise? My se držíme jazyka vyjednávacího rámce, který schválili členské země a který je tím nejlepším možným kompromisem v Evropské unii, eh, co se týče tohoto procesu. Děkuji. Doktor Filori, commenti a la relatrice. Děkuji, pane Tilori. A závěrečné poznámky paní Omen Reuten. Pane předsedo, ráda bych poděkovala všem kolegům The report. za ocenění mé zprávy a víceméně i za ocenění těch kompromisů, za jejich přijetí. Chci Začnu tou kyperskou otázkou. Tady jsem se snažila a e, chtěla jsem po panu Howardovi, Richardu Howardovi, aby to zvážil a chtěla jsem najít kompromis, který by e, řešil všechny pozměňovací návrhy ke Kypru. A na tom jsme se dohodli. Mohu vám dát, dát příklad. Vy jste nechtěl hlasovat, nech, vy jste nechtěli pozměňovací návrh 170 pana Svobody, protože ten šel mnohem dál než ty vaše vlastní pozměňovací návrh, ten váš vlastní návrh 157. A abyste dnes řekl, s návrhy, které jsou již v tom kompromisu, eh, které tam byly uzavřeny, nebo to chtěl otvírat, to bych nerada viděla. To jsem taky řekl panu, panu Fan Ordenovi. Pane Fan Ordene, pousl, po, posloucháte mne? Ano. Vám se nelíbil kompromis ke Kypru, ale vy jste byl vyzván k těm na ty schůzky. Byl jste pozván na ty schůzky, já jsem vás tam neviděla, to za prvé. A za druhé, vy kritizuje, kriti, kritizujete ty pozměňovací návrhy k té mm, otázce Famagusty a kolega, váš kolega mě požádal z vaší frakce, abychom to tam e, dali, ale také kolegové ze socialistů a kolegové z mé e, frakce. Pokud chceme dosáhnout kompromisy, musu, musím najít a přijmout to, co je koncensuální pro všechny. Nemohu ale přijmout úplně všechno. Mus, musím pře, eh, přesvědčit své řecké a kyperské eh, členy, aby nestahovali své eh, návrhy, protože oni chtěli jít dále, než je ten kompromis jiným směrem. Takže to, co tady činíme, je snažíme se o nalezení široce přijatelného textu k obtížné problematice kyperská věc a z, také ze strany socialistů eh, zde bylo řečeno, že stáhnou ža, žádost o pozměňovací návrhy navíc. A nyní k tomu, eh, k tomu úvo, eh, úvodnímu ustanovení A. Úvodnímu ustanovení A. Kolegyně, která to zmiňovala, bohužel odešla, ale chtěla bych jí říci, že změní eh, úvodního ustanovení A je něco, co jsme dohodli před dvěma lety a to je vstup, to jsme tehdy chtěli. V tomto textu zase k tomuto textu máme širokou schodu v parlamentu, takže chci, abyste znovu zvážila naším cílem není jenom odrážet naše jednotlivé Mm, jednotlivá stanoviska, ale naším cílem, tedy mým cílem, je vyslat pozitivní a silný signál Turecku a to by mělo být i zájmem socialistů. E, ten ústní pozměňovací návrh, který zde přednesl koleg, přednesla kolegyně Flotr, paní Flotr e, nebyla e, spokojená s mými ústními na pozměňovacími návrhy, ale to, co chce, se mi nejeví velmi eh, žádoucí, protože tady volá potom, aby vláda znovu zavedla legislativu k vojenským soudům v, pa- parlamentu. Eh, ale parlament sám je problém, ústava je problém. Takže ve svém pozměňovacím návrhu eh, říkám, to nemá smysl, protože parlament se na to dívá, jak se na to díví, dívá, takže je to, není to přiměřený eh, a rozumný návrh eh, pokud chcete toto, musíme, pokud chceme takovou věc, musíme chtít ústavní reformu, abychom toho dosáhli. A toho to navrhuji ve svém ústním pozměňovacím návrhu. Takže já jsem se pokusila v těch kompromisech odrazit eh, široký široké spektrum, které bylo ještě průchozí. A pokud nechceme, aby zároveň to bylo nejasné, ten, ten náš signál, tak si myslím, že tyto kompromisy jsou jediné, kterých bychom se měli držet, ty, které máme nyní a ty, které jsme uh, uh, již vypracovali před nějakou dobou s pomocí uh, kolegů. Eh, eh, a zároveň vítám, abychom stáhli všechno, co není na hlasovacím seznamu. Děkuji. Dobře, říká předseda. Děkuji paní zpravodajce. A pane Haujte, na který článek jednacího řádu se odvoláváte? Já vím, že už jsme skončili. Já vím, že už jsme skončili, ale chci, abyste jako předseda se podíval na tu zprávu a abyste si ověřil i se sekretariátem, že to 170 není zapracována a pozměňovací návrh 153 a 22, 23 také nejsou, takže to není otázka toho, eh, co by mělo nebo by nemělo být zahnuto, ale toto bylo dohodnuto v rámci kompromisu a prosil bych, aby to sekretariát ověřil, protože je to plně ověřitelné proti tomu textu. Va bene, fatelo però bilateralmente perché Dobře, to vyřešte. Spolu navzájem. To je samozřejmě zajímavá otázka. Sekretariát to prověří. Tím se docházím, dostávám k dalšímu bodu pořadu jednání. Máte ještě něco k jednacímu řádu? Procesní, je to za, za, záležitost procesní, tedy to, jak jsou kompromisní pozměňovací návrhy připravovány. Nemůžeme po, mít takový systém, tak, takový, že kompromisní návrh tvrdí, že vlastně do něj byly absorbovány eh, některé jiné návrhy a tím jsou také odstraněny z hlasovacího seznamu když nevezmete v potaz určitý pozměňovací návrh, nemůžete předstírat, že jste se ho zbavili tak, že je zapracován nebo schován v tom kompromisním návrhu. Takže bychom měli hlasovat odděleně o těch pozměňovacích návrzích, které prostě byly vyhozeny. Eh, u mě je to 140, 169 a 175 a ty nejsou v těch kompromisech a mělo by o ní být hlasováno odděleno. Myslím si, že během debaty eh, zde byly zmíněny v obdobných situacích i jiné pozměňovací návrhy. Sì, allora, eh, su questo tema capisco la delicatezza del caso. Já samozřejmě rozumím tomu, že tato otázka je velmi citlivá a proto si vše dobře promyslíme. Pozměňovací návrhy kompromisní samozřejmě vedou k tomu, že odpadají ty pozměňovací návrhy, které se toho původně týkaly. Pokud zde ale dochází k určité nezhodě, že, a že sice si myslíte, že kompromis nepokrývá ty pozměňovací návrhy, ze kterých vychází, nebo že jeden konkrétní kompromis nepokrývá ty pozměňovací návrhy, je na předsednictvu a na spravodajce, aby rozhodli. Samozřejmě se musíme pokusit najít nějakou rovnováhu, ale někdo nakonec bude muset rozhodnout. This house. A Já jsem v této sněmově už delší dobu. Kompromis zahrnuje určitou strategii politiků a pokud existuje schoda na obsahu textu, pak další návrhy vypadávají tečka a ty další návrhy opravdu vypadávají, pokud obsah textu, eh, eh, na němž se poslanci shodli, je třeba jiný než znění vašeho textu a je jiný, protože někteří z vašich kolegů mají zcela jiné texty, například vrští konzervativci mají zcela jiné texty v souvislosti s Kyprem než vy. Pokud takový kompromisní text je schválen, tak vše, co je eh, v rozporu s tím zněním kompromisu, vypadává. Není tedy absolutně možné to vysvětlit nějak jinak pane předsedo. A je to také v textu. Hlasuje se jenom tehdy, pokud eh, vypadne kompromisní návrh 10, pane van Notene. A co je na tom špatně? Jaký je tam problém? Můžeme o tom diskutovat ještě dlouho, ale nemá to smysl. Eh, položila jste otázku, dovolím si odpověď. My můžeme tedy takto náhodně se sbírat nějaké změňovací návrhy, říci si, my už je máme ošetřeny kompromisem a vymazat je z hlasovacího seznamu, protože každý poslanec má právo předložit pozměňovací návrh a pak má také právo rozhodnout, zda ten jeho návrh je ošetřen, zahrnut v tom kompromisu a pokud nikoliv, tak nemůžete říci, že na základě kompromisního návrhu vypadává dekády un Ano, dalo by se říci, že pozměňovací návrh, který není pokryt, odpadá, protože není kompatibilní. Kolegové, je to velmi zajímavá diskuze, ale nyní na ní není čas. Musíme ještě projednat další bod pořadu jednání. Pokud máte ještě nevyjasněnosti, týkající se kompatibility pozměňovacích návrhů a ošetření jednotlivých pozměňovacích návrhů kompromisy. Potom to musíme probrat se spravodajkou. Já jako předseda se pokusím při svém hodnocení být co nejvyváženější, pane Van Ordené. Nyní se dostáváme k zabezpečení dodávek zemního plynu. Slovo má pan Sariuš Volský jako zpravodaj. Molto grazie, onorevole presidente. I want to draw your attention. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych poukázal na stanovisko v oblasti zabezpečení dodávek zemního plynu eh, z výboru ITRE eh, eh, je tam 22 pozměňovacích návrhů, 14 předal, předložil tento výbor. Já jsem připravil 11 kompromisních návrhů, ty byly schváleny. Snažil jsem se vzít v úvahu většinu návrhů ze strany mých kolegů. Chtěl bych poukázat na to, že v zabezpečení dodávek zemního plynu je zásadní otázkou vzhledem k praktickým ke implementaci eh, článku z Lisabonské smlouvy, konkrétně článku 176a, která se týká solidarity v energetických krizích. Stanovisko bylo sestaveno ve světle mé práce z roku 2007 o energetické politice, která se těšila dr- podpoře drtivé většiny našich kolegů. Předseda přerušuje. Eh, Rád bych poprosil všechny kolegy, kteří chtějí vést svoje diskuze a rozhovory, aby je vedli vně jednacího sálu. Prosím o pozornost, prosím vás, pokud si povídáte, povídejte si za dveřmi jednacího sálu, abychom mohli rychle dokončit práci. Zdá se, že mě neposloucháte. Signori si muovono. Možná, že by mi mohli pomoci ostatní zde v sále. Prosím, opuste sál. So let me, let me say that this... Rád bych tedy doplnil, že toto stanovisko je v souladu se zprávou z roku 2007 z tohoto parlamentu. Většina pozměňovacích návrhů je velmi konstruktivní, za to jsem vděčný. A Eh, skutečně ty pozměňovací návrhy představují výrazný přínos, konkrétně návrh pana Broka eh, na vrhu 3 a 11. Paní Basesku předložila také dobrý návrh, eh, pan Svoboda také zásadní odstavec doplněn v kompromisu 2 a 11, paní Menreuten také výrazně doplnila, stejně tak pan Landsbergis a pan Kovaček také výrazně přispěly k rozhodnutím 921. Všechny tyto návrhy byly zapracovány pomocí kompromisu, těch je 11 do mého textu. A v prvním eh, návrh paní Basesku, eh, paní Omen Reuten a Svoboda v návrhu 3 Eh, návrh Brokse, pak eh, návrh pana Kovačova, eh, čís paní Basesku, paní Brox, sedm pan Kovačovs, nebo pan Predat číslo 9, paní Riera Madurel číslo 10, pan Landsbergis a v čísle 11 pan Svoboda, pan Brok a pan Landsberg, je to jsou jejich návrhy a tyto návrhy byly tedy velmi hodnotné. Pokusil jsem je zapracovat do stanoviska. Máme soubor návrhů, které přišly poměrně pozdě paní Riera Madurel. Chci poděk- poděkovat za spolupráci, ale bohužel ty návrhy při- dorazily teprve včera Eh, nebo v pondělí odpoledne v době, kdy už můj text byl uzavřen a připraven a dokonce eh, a myslím si, že by možná jenom zmírňovali ambice tohoto stanoviska, možná by se pochybňovali dokonce už existující směrnice, které jsou závazné. Já bych proto doporučil ponechat původní text, který eh, skutečně správně odráží zprávu z roku 2007, která již byla z naší strany přijata. To je vše, co pro vás mám, pane předsedo. Děkuji. Grazie al relatore. La parola all'onorevole. Děkuji panu zpravodaji. A slovo má pan Van Balen na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Všichni si vzpomínají na plynovou krizi, která postihla východní Evropu a ovlivnila stabilitu eh, východních států EU a potažmo také Unie jako takové. Proto je to velice zásadní a musíme se do budoucna takové situaci vyhnout. A vidíme, jak v návrhu stanoviska, tak v kompromisech, které byly dosaženy, eh, že právě toto je důležitou kombinací vnitrostátních odpovědností a odpovědnosti EU za skupinu ALDE. Budeme hlasovat pro kompromisní návrhy a myslím si, že toto stanovisko bude velmi přesvědčivé. Na dvě minuty má slovo pan Šimanský. Cień w Komisji Przemysłu Grupy Konserwatywnej chciałem powiedzieć, że... Děkuji. Jako stínový zpravodaj mohu říci, že toto stanovisko je opravdu velmi důležité. Musíme toto usnesení bezpodmínečně přijmout. Ještě si vzpomínáme, že tento text vznikl za velmi složité situace. Je tedy důležité posílit roli vysokého zástupce, ale rovněž komise v případech krizí. Potřebujeme také klauzuly pro uh, zabezpečení dodávek energie a pro vztahy se třetími státy. Bez těchto upřesnění by toto nařízení bylo velmi slabé a neodpovídalo by našim očekáváním a Lisabonské smlouvě. V té je řeč o energetické solidaritě. Podporujeme tedy zprávu pana Sariuše Volského. Slovo má paní Madeira na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. To je poprvé, co v tomto výboru hovoříme o této zprávě a proto bych ráda řekla několik vět, abych vysvětlila pozici své skupiny. Samozřejmě nechci zacházet do detailů, je jich mnoho, ale celkově souhlasím s panem zpravodajem. Ráda bych hovořila o bodech, se kterými moje skupina nesouhlasí se zpravodajem tak za prvé role, koordinační role vysokého zástupce a za druhé doložka o třetích zemích. Takže nesouhlasíme s tou koordinační rolí vysokého zástupce a to z několika důvodů. Tak za prvé proto, že cílem je vytvořit vnitřní trh a aby Evropa hovořila jedním hlasem v tomto kontextu nemá smysl, aby byl zodpovědný uvnitř komisař pro energii a e, venku vysoký zástupce. Za druhé, Lisabonská smlouva stanovuje právní rámec pro energetickou politiku a proto je důležité udržet tyto otázky i v jednom pilíři společenství. Vysoký zástupce proto nemá žádné kompetence. A co nám ukázala poslední krize mezi Ruskem a Ukrajinou? Ukazuje nám, že eh, krizi lze řešit jak diplomatickou cestou, tak solidaritou při zásobování uvnitř členských států. Dále bych eh, pohovořila o doložce o třetích zemích parlament byl pro tuto doložku během vyjednávání o třetím balíčku o vnitřním trhu, protože je to nástroj pro to, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem. Některé členské státy, které eh, plně závisí na ruském plynu, mají své vlastní problémy, tomu rozumím, ale nemyslím si, že bychom tuto doložku anebo toto nařízení měli považovat, anebo měli z ní udělat eh, útok na Rusko. Některé společnosti a země, které eh, jednají na evropském trhu, by se měly držet daných pravidel a komise by měla poskytnout určitou certifikaci ve chvíli, kdy chce třetí země investovat v této oblasti. Myslím, že tím se tento bod vyjasňuje. A už jsem přerušila svůj čas. Ano, vím, pane předsedo, ale ještě půl vteřiny, prosím vás. Ráda bych se totiž věnovala pozměňovacím návrhu, o kterém zpravodaj říkal, že ho obdržel teprve včera. To není vůbec nový návrh. Tento návrh je vlastně zhrnutí, ale myslím, že se s panem zpravodajem ještě zhodneme. Slovo má nyní pan Brok na dvě minuty, prosím. Pane předsedo, budu velmi stručný, jen bych rád eh, jménem EPP vyjádřil, že zprávu Sariuše Volského a rovněž pozměňovací návrhy podporujeme. Myslím, že je zde velmi vyvážen, že jsou zde velmi vyvážené návrhy týkající se i kompetence komise. Pouze nerozumíme tomu vytvoření energetické rady, kde je eh, činá paní Clintonová a také vicepředsedkyně komise. Myslím, že musíme posílit eh, roli užívání metody společenství, stejně jak řekla moje předřečnice. Stejně tak se musíme chovat i při stanovování pravidel a většinového principu. Děkuji. La parola conclusiva al relatore Cyrus Vosky per i commenti finali. Prego. Závěrečné poznámky má nyní pan Sariuš Volský zpravodaj. Rozumíme slovům kolegu tak, že panuje všeobecná podpora stanovisku jako takovému ze strany všech fratských s výjimkou návrhu 63 ze strany socialistů, proto bych chtěl poděkovat všem za podporu. A k návrhu 63 bych řekl asi tolik ehm, otázka, kdo by měl vést tuto iniciativu, hovořit jedním hlasem ze stran Unie, myslím si, že jde o pilíř komunitární, vysoký představitel například Ehm, který má tato portfolia, tedy komisař pro energetiku. To je tedy naprosto v souladu s naší eh, zprávou, která již byla schválena v roce 2007 a která také výrazně zdůrazňuje ehm, komunitní komunitární eh, postup v politice jde o záležitost zahraniční politiky, nikoli o záležitost výhradně politiky energetické. A proto to skutečně spadá eh, do působnosti tohoto výboru a to, to přijali naši kolegové, celá sněmovna, včetně členů ITRE, eh, proto z tohoto bodu nemohu ustoupit. A další otázka se týká jednotlivých zemí, třetích zemí v eh, odpovídající směrnici odkaz na třetí země. V tomto smyslu není, hovoří se tam pouze o kontrole přílivu investic do dané země a kompatibilitě právních předpisů. To je všechno naprosto přijatelné. Nerozumím tedy tomu, proč bychom s tím neměli souhlasit. Možná co se týče určité rozdílnosti názoru k pozměňovacímu návrhu 63, o tom bychom mohli zítra dát hlasovat. Děkuji. Dobře. Děkuji všem. Tím jsme vyčerpali dnešní pořad jednání a já končím zasedání. Zítra Zítra se opět